Uh, and uh, as you know, we, we have a full day of work ahead of us today. máme před sebou <clears throat> velký program a dnes ráno budeme diskutovat o velice důležitém projektu, a sice mm, e, zákonu o vnitřním trhu, jednotném trhu. A myslím si, že řada z vás ví, že tento výbor se rozhodl kvůli skutečně významné iniciativy, kterou eh, tento zákon eh, představuje jako politickou iniciativu. Do toho jsou začleněny mnoho výborů a proto si vyslechneme tři zprávy o tomto, eh, protože se široce tímto pokrývá každá kapitola a jsem rád, že všichni tři zpravodajové jsou zde. Paní Kaněty, paní, pan Busoj a on se dostaví hned. A představí sami zprávy. Všichni velice aktivně společně pracovali protože se tady jedná o koordinovaný projekt celého výboru pro jednotný trh a koordinátorů. My se všichni pravidelně setkáváme se zpravodají, abychom se ujistili, že e, se dopracujeme k dobrému výsledku. E, e, takže je hned výzvu k tomu, aby se ujali slova. Také jsme pozvali ostatní výbory. Vyzvali jsme je, aby poslali zástupce své, hlavně ty, kteří mají o toto zájem. A jsem potěšen, že mohu přivítat mého velice dobrého přítele, kolegu a předsedu výboru pro dopravu v Evropském parlamentu, pana Briana Simpsona, který se k nám dnes přidal. A dám mu také příležitost, aby ehm, udělal takové zhodnocení jménem tohoto eh, výboru. A ještě předtím, než ještě pár takových formálních eh, otázek. Nejprve Formálně předpokládám, že eh, zápis, nebyli, že eh, program byl přijat, schválen, toto je jasná věc. Za druhé, eh, jen bych vám rád připomněl, že toto setkání, stejně tak jako řada ostatních setkání, je na webstreamu, je přenášen, takže mm, jsem, bych vás chtěl požádat, abyste používali mikrofony, pokud to bude možné, mikrofony po vaší levici, pokud sedíte třeba mezi dvěma, protože vás budou zabírat kamery a toto ověřím ještě a tedy vít, vítám všechny ty, kteří nás sledují eh, přes tento kanál, kteří sledují toto setkání. A ještě další formální záležitosti ve vaší složce máte dvě dva druhy, dvě sady zápisů se setkání z listopadu a pokud nemáte nikdo námitky eh, k obsahu tohoto zápisu, eh, tak předpokládám, že ho můžeme schválit. Takže Ehm, tak to bude eh, vypadat postup dnes a eh, paní Stále chtěla udělat ještě poznámku, než přejdeme k prvnímu bodu na našem programu. Eh, paní Stále. Děkuji mnohokrát, dívám se na program a jenom jsem si říkala, jestli máme odpoledne dost času na hlasování. Chtěla bych se zeptat, protože mám obavu, že máme málo času na hlasování, které je vymezeno na dnešní odpolední program. To jsme pochopitelně zřeli. Dívali jsme se na hlasování a zpravodaj i stínoví zpravodajové udělali velice dobrou práci, co se týče kompromisních návrhů, čili i když máme hodně pozměvacích návrhů, tak to můžeme podle mého názoru zvládnout. Pokud budeme pokračovat hlasování, tak to bude bez tlumočení, protože máme k dispozici sedm hodin tlumočení a koordinátoři potom budou muset rozhodnout, zda budou chtít eh, pokračovat nebo ne. Já si myslím, že v případě hlasování je možné, abychom pokračovali bez tlumočení. Nicméně doufám, jako předseda a také ve spolupráci se spravodaji, s novými spravodaji, že to všechno zvládneme velice rychle. Důležité je, aby všichni tady byli přesně na začátku hlasování s hlasovacími kartičkami a aby všichni věnovali patřičnou pozornost jak mě, tak všem signálům, které budu vydávat. Čili jsem vděčný, že jste mi dala příležitost, abych toto oznámil. Čili je důležité, abychom to odpoledne zvládli. Dále máme velice důležitou tři čtvrtě hodinu s paní komisařkou Gagan Quinn pro výzkum a inovace ve tři hodiny, čili bych vás poprosila, abyste přišli včas, protože je to velká podsta, že přijde do našeho výboru především v kontextu veřejných zakázek a využívání tohoto typu zakázek v oblasti inovací. Tento výbor prosazuje tyto myšlenky, takže je důležité, abychom měli návrh ze strany komise na toto téma. Také minulý týden byla vydána zelená kniha, čili bych vás chtěli informovat, že koordinátoři minulý týden odsouhlasili, že budeme mít zprávu z vlastního podnětu k tomuto návrhu a předpokládáme, že zpráva paní Šeldemoze bude přijata do konce tohoto týdne, čili okamžitě bych požádal, abychom mohli začít pracovat na této zprávě, protože je to důležité téma. Takže to jsou oznámení na úvod. Navrhuji následující. Měli bychom hned zahájit diskusi o jednotlivých zprávách dám slovo třem zpravodajům, aby nás informovali o obsahu svých jednotlivých zpráv a pak otevřu diskusi. Potom, jestli bude souhlasit kolega Brian Simpson, dám ho jako prvního řečníka na seznam, protože má další povinnosti, je předseda jiného výboru, bude muset odejít, čili pak eh, po jeho příspěvku dám slovo stínovým zpravodajům. Pokud jsou tady stínoví zpravodaje eh, z jiných eh, výborů, tak bych požádal možná, aby vždy moderovali ty jednotlivé diskuse daní zpravodajové, abychom hned všechno vysvětlili, ale budeme mít snad dost času na obšinu diskusy a tento čas maximálně využijeme. Dobře, takže teď bych požádal paní Sandra Kalniete, aby pohovořila jako zpravodajka o zprávě řízení a partnerství na vnitřním trhu, čili paní Kalniete, máte slovo, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Připravili jsme zprávu o řízení a partnerství. Chtěla bych poděkovat všem především stinovým zpravodajům, kteří předložili své návrhy. Chtěla bych říci, že jsem získala příspěvky téměř od všech politických skupin. Také bych ráda zmínila pomoc, která mi byla poskytnuta sekretariátem. Pan Tavo Kongla mi velice pomohl a také paní Teres de Pindos Rezende, což je poradkyně EPP. Vzali jsme v úvahu veškeré příspěvky, nicméně máme omezenou možnost pro návrh této zprávy. Máme, eh, jsme omezeni 6 tisíci písmeny, čili jsme nemohli skutečně zakomponovat úplně vše. Nicméně doufám, že se nám podaří rozšířit tuto zprávu pomocí vašich pozměňovacích návrhů. Některé otázky, které nezapadají do hlavního textu dané zprávy, se řeší ve vysvětlujícím prohlášení, například fórum na jednotném trhu, a já bych chtěla sama podat pozměňovací návrh, aby tyto otázky byly vzaty v potaz v této zprávě. Co se týče struktury, v první řadě chtěla bych poděkovat Kristianu Busovi a Correira de Campos za skvělou spolupráci. Během našich konzultací všichni jsme se dohodli na tom, že navrhneme podobnou strukturu v případě tří zpráv. V první řadě je tam první část, kde je úvod, potom v druhé části je hodnocení návrhů, které byly předloženy komisí eh, v rámci aktu o jednotném trhu, potom je tam kapitola o partnerství, o řízení a potom další kroky, které jsou návazné. Na závěr, to je třetí část zprávy, řešíme klíčové priority pro další kroky, které jsou navrženy jednotlivými zpravodaji. Myslím, že co se týče priorit, tak eh, aby tyto priority byly skutečnými prioritami, je dobré omezit je na pět, maximálně sedm priorit v každé z těchto jednotlivých zpráv. Nyní několik slov o zprávě, která se týká řízení a partnerství. Ve většině návrhů ze strany komise jsou následující důležité výzvy. Jednak je to silnější politické vedení. Myslíme si, že zapotřebí zvýšit politický profil, také veřejné povědomí o opětovném nastartování vnitřního trhu, takže chceme zlepšit evropské ekonomické řízení, dále implementaci strategie EU 2020 a také obnovit fungování jednotného trhu. Tyto tři oblasti jsou na stejné úrovni, co se týče eh, důležitosti, jsou důležité pro oživení evropské ekonomiky a v tomto kontextu žádáme členské státy, aby iniciativně obnovovali hmm. vnitřní trh a předseda Evropské rady by měl mít mandát koordinátora a měl by dohlížet nad eh, opětovným nastartováním jednotného trhu. Každé jarní zasedání Evropské rady by se mělo zabývat hodnocením stávající situace jednotného trhu. Také zdůrazňujeme zvýšenou úlohu Evropského parlamentu v procesu přijímání evropské legislativy, tak jak je to vedeno v Lizabonské smlouvě. Také požadujeme lepší vynucování a jednotlivých zákonných norem. Tento návrh chce, aby komise byla aktivnější při využívání stávajících pravomocí a aby prosazovala lépe legislativu na vnitřním trhu. Také by komise měla odolat jakýmkoliv politickým vlivům, ovlivňováním, také eh, nejrůznějším právním nápravám, které nevyhovují. Měli bychom snížit také transpoziční deficit jednotlivých směrnic na vnitřním trhu na 0,5 a také by měli napravit špatně implementovanou legislativu. Do roku 2012 musíme stanovit také určité laťky, určité termíny 12 měsíců, což bude průměrná doba pro řešení porušení smluv po zaslání případu k soudnímu dvoru. Také musí Evropská komise stanovit eh, určité standardy pro eh, členské státy, jak naplňovat rozsudky Evropského soudu. Co se týče lepší implementace, chceme navrhnout, eh, abychom měli lepší nařízení. Ehm, abychom měli dobrý právní rámec, abychom snížili náklady spojené s transpozicí. Také žádáme po členských státech, aby vytvořili korelační tabulky pro všechny směrnice o vnitřním trhu a aby je zveřejnili, aby k nim měli přístup i jejich občané. Co se týče administrativní koordinace a systému pro řešení problémů, navrhujeme, aby komise a členské státy koordinovali a tam, kde to bude nutné, eh, vytvořili jednotná kontaktní místa pro poskytování informací a řešení problému. Také chceme, aby členské státy vytvořily jednotná kontaktní místa v rámci směrnice o službách, aby to skutečně bylo jedno jednotné místo, na které se mohou obrátit podniky, kde získají nezbytné informace pro svoji činnost. A na závěr monitorování a hodnocení. Zdůrazňujeme, že vzájemné hodnocení poskutnuté jako inovativní eh, nástroj ve směrnici, může zajistit lepší transpozici. Čili vzájemné hodnocení můžeme využít také v jiných oblastech, eh, včetně oblasti volného pohybu zboží. Jaký je kalendář, eh, datum Eh, pro podávání pozměňovacích návrhů je 7. února a chtěli bychom probrat kompromisní pozměňovací návrhy se stínovými zpravodaji a se všemi danými členy během dalšího štrasburského zasedání, to znamená únorového zasedání ve Štrasburku. Pak bychom chtěli mít další setkání se třemi ostatními zpravodaji a to 17. února. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Kaněte. A nyní bych rád předal slovo panu profesorovi de Camposovi, aby představil svoji kapitolu a pokud jim tak třetí zpravodaj, pan Busoj, už je na cestě, čili přijde včas na představení své zprávy. Eh, eh, Nejprve bych rád srdečně poděkoval stínovým zpravodajům a samozřejmě také zpravodajům, kteří pracovali na ostatních zprávách, protože eh, jsme měli různé koordinující schůzky. Eh, kolega to už předtím eh, zmiňoval. To všechno fungovalo velice dobře. Máme dost času a proto, abychom dali dohromady všechny vaše příspěvky a abychom um, se podívali na pozměňovací návrhy. Zákon o um, jednotném trhu, um, to je velice kompetitivní uh, trh a ve druhé části této uh, zprávy jsme se právě tímto zabývali. Je tady 19 konkrétních návrhů zakotveno. Uh, zpráva z roku 2010, ta navrhovala celostní přístup zaměřený na posílení jednotného trhu v různých oblastech jako průmyslová průmyslová politika, energetická politika a infrastrukturální politika. Takže sdělení eh, a strategie EU 2020. Tady to propojení v obou textech ještě není úplně jasné a proto jde o konzistentnost a o efektivitu tak, aby eh, vnitřní trh eh, byl ve prospěch Evropské unie, tak aby spotřebitel a občan opět získali v tento trh důvěru. Vnitřní trh se v prvé řadě opíral o takové dovršení, o mechanické záležitosti. Jde tady především o práva spotřebitelů spotřebitelů, o práva zaměstnanců. A um, proto hm, hm, dobře chápeme, že Evropané e, jsou trošku rozmrzelí, e, když se podívají na vnitřní e, trh. Přitom by přeci občan měl stát v popředí vnitřního trhu jeho centru. A teď eh, k základním sociálním právům. Eh, tady by měla být zavedena horizontální sociální eh, doložka, jinak tady není nic nového. Článek 9 z Lisabonské smlouvy a potom charta základních práv. To je něco, co tady je ještě zmíněno v posílenější formě, tak aby to bylo opravdu blízké občanům. práva zaměstnanců a sociální práva, eh, na ta se chceme soustředit a eh, komise musí provést eh, vyhodnocení sociálního mm, paktu zaměřeného na vnitřní trh. A proto komise rozpracovala text týkající se služeb obecně, Ehm, ekonomické zájmy byly také popředí zájmu, protože tady jde o novou právní základnu, kterou teď máme od chvíle, kdy vstoupila platnost Lisabonská smlouva. Ta vlastně proto byla vytvořena. A Tady se mluví o, ehm, tady se poukazuje na legislativní návrhy v oblasti služeb. Pak tady máme různé eh, další priority, protože musíme jasně mít určité stěžení body v těchto návrzích. My jsme toho názoru, že se musíme podívat na pět oblastí. Sociální práva, práva zaměstnanců, potom volný pohyb pracovníků, zboží, sociální eh, situace podnikatelů a také práva spotřebitelů. Pochopitelně není možné eh, hned dosáhnout eh, takticky správných výsledků, ale musíme zohlednit nejrůznější návrhy. Musíme zohlednit to, že spotřebitel eh, vlastně dostává určitou přidanou hodnotu, že vidí, že mm, něco mm, dostává. Takže je nezbytné, abychom přeskoumali tuto Um, tento účinnost tohoto mechanismu. A mm, je to něco, co nám leží na srdci. Chceme o těchto problémech hovořit, o těchto pěti oblastech. Existuje k tomu akční plán na rok 2011, ale tyto nástroje ještě vlastně ani nemáme. Máme jenom pět oblastí Ehm, a má dojít k okamžité implementaci v roce 2011. Jednak ehm, ehm, silnější kontrola trhu, pak lepší přístup k různým bankovním službám, vytvoření integrovanějšího vnitřního trhu pro třeba pro úvěry a také odstranění daňových, daňových překážek. A také otázka dvojího zdanění. Druhá oblast rychlejší a efektivnější implementace strategie elektronického obchodu a také zvýšení důvěry občanů a spotřebitelů v obchod online. Za třetí, rozpracování akčního plánu zaměřeného proti falšování a pirátství a to má být preventivní e, opatření, tak abychom zajistili to, že produkty na trhu jsou e, bezpečné a že odpovídají příslušným normám a že jsou legální. Za čtvrté, vývoj. Komise a členské státy e, mají mít efektivní komunikační strategii Eh, na základě posouzení eh, různých výhod eh, tohoto vnitřního trhu a po za páté zavedení horizontální sociální doložky. Pro posouzení relevantnosti různých opatření na vnitřním trhu na základě jejich sociálního dopadu, proveditelnosti a toto má být základna pro budoucí politiku. Pane předsedo, milí kolegové, jak jsem eh, řekl, intenzivně jsme spolupracovali se stínovými zpravodaj s panem Busojem a myslím si, že tento text komise a rady zohlednil naše stanovisko, eh, Jedná se o politiku, která má být blízká občanům, jedná se o posílení podniků. Kolega Kasně ty dnes ráno představil ehm, náš konzens v těchto třech ehm, oblastech, které jsou pro nás eh, všechny společné a tím je celá věc jednodušší, je jednodušší eh, posoudit celou tématiku. Ehm, tady ještě budeme mít takový podtitulek a sice znovu nabití eh, důvěry občanů. Toto má být v popředí zákona o, vnitř, o jednotném o vnitřním trhu. A pak tady máme ještě odpovídající klíčové priority. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji mnohokrát oběma zpravodajům. Pan Buso ještě nedorazil, takže bych rád otevřel první výměnu názorů. Požádám pana Simpsona, ten rád pohovoří a jsem si jist, že pokud se bude zmiňovat o zprávě pana Buzoje, tak kolegové jej budou informovat, udělají si poznámky, čili prosím jménem výboru pro dopravu. Pane předsedo, eh, vážení kolegové z výboru IMCO, děkuji. Na úvod eh, bych vám chtěl říci, že jménem výboru pro cestovní ruch a dopravu jsme velice rádi, že jste přijali velice koordinovaný přístup. V případě této zprávy, která se připravuje na základě sdělení eh, komise o aktu vnitřním trhu. Jak všichni víte, sdělení komise má dát stimul eh, k dovršení jednotného trhu, což je zcela zásadní, pokud chceme oživit Evropskou unii po ekonomické krizi a pokud chceme zajistit větší konkurenceschopnost. Pochopitelně je to také pro mě příležitost, abych zdůraznil důležitost sektoru dopravy v celém tomto kontextu při vytváření jednotného trhu, Pochopitelně obchodování zbožím a pohyb zboží je velice závisí na dopravě. Chtěl bych také zdůraznit důležitost dopravy jako sektoru, kde se vytváří nová pracovní místa na jednotném trhu. Chtěl bych zdůraznit také vytváření pracovních míst nejen díky poskytování dopravních služeb, ale také v oblasti výroby Eh, dopravních systémů, eh, dopravních vozidel ve všech eh, oblastech dopravy. Hovořili jsme například o kolech, o TŽV v našich, našem výboru, o kočárech, ale tedy i o nejmodernější technologii, čili hovoříme naprosto o všem. A jak zdůrazňuje komise ve svém sdělení doprava je, a nyní cituji, je nervovým systémem celé ekonomiky. Je to systém jednotné propojené efektivní dopravy, která je zásadní pro poskytování služeb a výměnu zboží, což je jedna ze svobod, které prosazuje jednotný vnitřní trh. Nicméně eh, tady existují ještě určité nedostatky v oblasti dopravy a pochopitelně musím zdůraznit především negativní ekonomické náklady které to přináší Evropské unii. Vidíme výhody při vytváření eh, jednotného trhu, především v letecké dopravě, ten potenciál může také zajistit eh, velký přínos pro železniční dopravu, nákladní dopravu, čili i v této oblasti můžeme zjistit velký pokrok. Uvědomujeme si, že v těchto jednotlivých módech dopravy jsou problémy, že problematicky naplňujeme, vytváříme jednotný trh především v železniční dopravě, nicméně nemůžeme polovovat v našich snahách a musíme vytvářet takový jednotný trh, abychom pokryli všechny typy dopravy, včetně železnice. Vidíme, že tady existuje potenciál. Můžeme snížit nákladní eh, eh, náklady dopravní, eh, nákladní dopravy po celé Evropě, můžeme vytvořit rovné podmínky v oblasti námořní dopravy, vnitrostátní, říční dopravy, vytváření přístavů. To vše má dopad na trh a to se bude řešit také v Bílé knize o budoucnosti dopravy, kterou připravuje komise, kde budeme odstraňovat zbývající překážky mezi jednotlivými módy dopravy, jak z evropského hlediska, tak propojení s národními infrastrukturami. Co se týče sdělení komise eh, Bílé knihy, tak tady se také odkazuje na eh, konkrétní návrhy právě v oblasti dopravy, o kterých eh, bych rád pohovořil v usnesení Evropského parlamentu prostřednictvím vašeho výboru. Ten první odkaz se týká revize TNT, čili e, pokynu o transevropské železniční síti a můj výbor chce zdůraznit potřebu, že politika TNT se musí od, odklonit od těch jednotlivých roztříštěných národních projektů a naopak musí vytvořit takovou strukturu a síť, která přinese přidanou hodnotu celé Evropě. Eh, sítě TNT musí přinést přidanou hodnotu, abychom mohli prosadit eh, strategii 2020. Musíme zrychlit strategické projekty, které jsou přeshraniční povahy, musíme odstranit eh, Eh, ta nevyřešená místa, nejrůznější překážky a chceme jít příkladem. Chceme eh, například poukázat na projekt eh, mezi vys- o vysokorychlostní železničního spojení mezi Madridem a Barcelonou. Je to skvělá skvělé spojení například mezi Paříží a Perpignanem, ale bohužel tam není nic mezi tím. Čili otázka je především stanovit priority těmto projektům, které jsou nejpřínosnější pro Evropu a také jim vyčlenit patřičné finanční prostředky. Proto chceme udělat revizi pokynů TNT, chceme vytvořit síť prioritních projektů, které budou prosazovat dané hodnoty. Tyto projekty musí získat prioritně finanční prostředky a musí také mít patřičné investice a musí být také propojeny s jinými dopravními projekty a musíme udělat vše pro to, abychom neměli velké ztráty v této oblasti. Další věc eh, je otázka práv pasažerů. V případě všech hlavních módů dopravy jsme zajistili práva pasažérům a nyní se dostáváme do druhé fáze, Eh, práv pasažerů. Chceme, aby komise vytvořila obecnou politiku v této oblasti pro následující léta. Konkrétně se musí podívat na to, jak budeme eh, postupovat, eh, pokud využijeme stávající právní rámec a jak napravíme určité chyby nebo slabiny. Můj výbor by rád zdůraznil důležitost revize stávajících práv pasažerů, především co se týče leteckého sektoru a musíme udělat inventarizaci a vyjasnění, eh, udělat eh, také zlepšení, kde je to zapotřebí a také musíme například uzavřít některé přístavy nebo oblasti, kde je to nutné. Čili díky těmto právům chceme posílit eh, svobodu volného pohybu lidí na volném vnitřním trhu. Musíme mít náležité legislativní návrhy, abychom objasnili tato práva, musíme zajistit jednotnou aplikaci, abychom nepokřivovali konkurenci, jak eh, v rámci jednotlivých módů dopravy, tak eh, mezi nimi. Například máme balíček eh, o dopravě, potom řešíme otázku bankrotů a také příliš vysoké poplatky za jednotlivé služby. Například, eh, když chcete jít na toaletu, tak eh, často musíte za to zaplatit. A na závěr bych chtěl říci jménem svého výboru, eh, Výbor pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitelů by měl do své zprávy zakomponovat odstavce, které jsem vám poslal dopisem, písemně, abychom mohli zajistit, že doprava sehrává svoji skutečnou úlohu při naplňování vnitřního trhu, naplňuje úlohu, která je podle našeho názoru zcela zásadní, pokud chceme prosadit a naplnit strategii 2020 nebo jakoukoliv jinou strategii, se kterou Evropská unie přijde. Chtěl bych vám moc poděkovat a jak už jsem říkal na úvodu, chtěl bych poděkovat za příležitost, že jste mě přizvali k tomuto postupu a že jsem měl možnost pohovořit na půdě vašeho výboru jménem svého výboru. Takže skutečně si uvěřujeme závažnost těchto kroků, takže vidíte, že právě předseda výboru pro dopravu jako správný demokrat naplnil tento mandát našeho výboru a pohovořil. Děkuji. Eh, děkuji. Ano, spolu. Eh, předsedovi děkuji za eh, toto jasné vysvětlení a Obě otázky, které jste nadnesl, jsou na nejvíc důležité. Vlastně v rámci zprávy pana Kampose musím říct, že jsme ho chtěli vyzvat, aby krátce reagoval na to, co jste řekl. A myslím si, že um, určitě bude mít um, sympatie s tím, co jste řekl. Také se ještě pohovořím se stínovým zpravodaj, ale nejprve bych vám chtěl osobně poděkovat za to, že jste přišel. Uh, myslím si, že, jste, um, že vidíte hodnotu tohoto uh, zákona vnitřním trhu, protože se tím zvýší profit profil takovýchto otázek a hlavně eh, dopravní politiky. A myslím si, že tady hovořím za celý výbor. Mám pocit, že jsme eh, tady dopravní politiku dostatečně nezačlenili do rámce veškerých našich ambicí ve strategii 2020 a ekonomického růstu. Myslím si, že strategie EU 2020, že tady eh, ten příspěvek dopravy nebyl dostatečně oceněn a naše žádost, s kterou souhlasila komise, eh, eh, šlo tady o to eh, poskytnout různé politické návrhy, protože, jak jste správně řekl, tento jednotný trh nikdy nebude moci naplnit celý svůj potenciál, pokud se do toho nezapojí všechny druhy dopravy. Takže mm, my zase můžeme Ehm, říci, že vám doufám, eh, dodáme dobré eh, eh, stanovisko možná k další bílé knize o dopravě. Zdá se, že se to objevuje vždycky s pravidelnou, železnou pravidelností a jsem si jist, že i ostatní kolegové by chtěli potom přispět k vaší práci, takže ještě jednou děkuji. A také mm, Tady jsme ještě předložili další návrhy. Doufám, že budeme mít dobrou spolupráci s vaším, s vaším výborem. O... Takže Antonio de Campos by možná chtěl reagovat, ehm, protože vaše zpráva obsahuje eh, obě otázky, které zmínil pan Simpson. A potom Christian Busoj, kterého bych tímto chtěl přivítat, ten nám pak předloží eh, ehm, svou zprávu, ale myslím si, že by bylo dobré, kdybyste nejprve reagoval na to, co řekl pan Simpson. Děkuji kolegu eh, Simpsonovi, je mi potěšením se s vámi setkat v takovémto rámci Chtěl bych poděkovat za to, že jste eh, přítomen, protože eh, Samozřejmě byste mohl předložit tyto věci písemně, ale eh, vaše přítomnost tady je daleko, dodává větší význam tomuto a dovolte mi tedy, abych zdůraznil, že zcela souhlasíme a hlavně když se uvědomíme, z které země pocházím, tak si uvědomuji význam eh, transevropských dopravních sítí a eh, také revize současných eh, hlavních směrů. Pak k druhé otázce, to jsou práva pasažérů. Myslíme si, že Eh, jsme za posledních pět nebo deset let eh, byli svědky obrovské revoluce eh, v oblasti letecké dopravy po celém světě. A to nařízení ještě možná není všude, nebylo všude implementováno a musíme zajistit, aby byla dodržována práva pasažérů a to s takovým způsobem, který bude orientován na biznis, který musíme zkombinovat obojí. Nejprve k volnému pohybu um, osob, tak um, to je základní věc, um, které se musíme věnovat. A e, Stále více se e, zabýváme e, příliš vysokými poplatky. Každá země udělala, udělala určitě zkušenost s těmito příliš drahými poplatky a pak eh, bych se chtěl věnovat doporučení, které jsi si te poslal Malcolmovi. Nevím, jestli jste už ho eh, rozdal, jste rozdal ta doporučení. Ještě ne, ještě to nedorazilo, dobře, eh, takže se podíváme na tato doporučení, budeme jim věnovat pozornost, dobře, děkuji. Výborně, a teď se tedy dostáváme ke třetímu eh, zpravodaji, panu Busojovi. A pokud chcete se zapojit eh, do diskuse, paní Krasapilt, paní Rule, pan Kreutzmann a další, čili kdokoliv, pan Styler, pan Jung, paní Gebhardt a stínoví zpravodajové, paní Tunisia, Lichigard, Předpokládám, že téměř všichni, kdo jsou přítomní, se chtějí zapojit do diskuse. Takže v první řadě dáme slovo panu Buzojovi, který je zpravodajem třetí zprávy. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, jednotný trh bez pochyby je velice důležitý je pro ekonomický růst. Nicméně, i když přináší velké výhody, fungování jednotného trhu může být zlepšeno. Jednotný trh potřebuje neustále přizpůsobování a prohlubování, aby lépe reagoval na potřeby našich podniků a občanů. Musíme podpořit naše podniky, to je důležité pro ekonomické oživení a budoucí růst. To je důvod, proč oživení jednotného trhu musí řešit také problémy, kterým čelí především podniky, které na ně chtějí vstoupit. To je důležitá podmínka, abychom vytvořili opětovnou důvěru v tento trh, abychom získali podporu. Oživení jednotného trhu znamená také odpověď na výzvy, kterým čelí podniky v rámci globalizovaného světa, v rámci konkurenceschopnosti. Proto musíme pamatovat na propojení mezi aktem, o jednotném trhu a strategii 2020. V mém návrhu zprávy jsem identifikoval čtyři prioritní oblasti, aby eh, vnitřní trh lépe fungoval pro naše podniky. V první řadě jednotný trh musí být lepším prostředím pro inovace. Musí to být hnací motor pro inteligentní trvaloudřitelný rozvoj. Sníme o Silicon Valley v Evropě, ale musíme přijmout konkrétní kroky, aby jednotný trh byl přitažlivý pro inovativní podniky. Musíme také zajistit rámec pro ochranu duševního vlastnictví, patenty, to je zcela zásadní. Musíme spolupracovat v oblasti patentů, to je správný krok předu a většími, že, věřím, že valná většina států se připojí k evropskému patentu. Musíme také financovat inovace, to je důležité, dále evropské obligace, Eh, musíme rozlišovat mezi evropskými projektovými obligacemi a eurobondy, eh, které jsou spojené s veřejným dluhem. Eurobondy, euroobligace s tím nemají nic společného, mají naopak ty druhé typy eh, financí zafinancovat dlouhodobé projekty. Takže je důležité, aby komise přišla s právním návrhem v této oblasti. Druhá oblast je digitální jednotný trh pro e-commerce, Všichni se shodují, že e-commerce je zcela zásadní pro přeshraniční transakce. To je užitečné jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Dobré fungování jednotného digitálního eh, trhu je také dobré pro digitální obsah. To můžeme zajistit, eh, pokud budeme bojovat proti pirátství na internetu a zprávě eh, copyrightu. Žádáme o komisi, aby bojovala proti pirátství, proti padělkům. Pokud chceme například zlepšit audiovizuální služby, tak musíme zcela jistě zaručit, aby eh, tyto podniky mohly maximálně využít právního prostředí. Další věc, musíme přijmout patřičná opatření, aby jednotný trh byl eh, přívětivým prostředím pro podniky. Musíme se zaměřit na všechny typy podniků, především věnovat pozornost malým a středním podnikům. To je důležité, protože ty jsou nejvíce zasaženy eh, roztřištěností trhu, špatným přístupem, nicméně na druhou stranu jsou nejdůležitějším hnacím motorem pro další růst, protože vytvářejí nejvíce pracovních míst v Evropské unii. Budoucí růst závisí na naší schopnosti zlepšit eh, přístup těchto malých podniků eh, k veřejným zakázkám, na burzy, Eh, přístup na trh jako takový a tak dále. Čili dále daňové podmínky mohou zlepšit eh, podnikání, protože ty jsou někdy překážkou u přeshraniční činnosti. Věříme, že lepší rámec zlepší také povinnost oznamovací a zlepší fungování podniku. Jednotná eh, podniková daň by měla také zlepšit eh, celkové fungování eh, trhu. Eh, co se týče jednotného trhu, musíme se měřit také především na jednotný trh pro služby. Především onlineové služby, to musí být prioritou, což bude v souladu s naší digitální agendou. Co se týče onlineových služeb, to jsou služby budoucnosti, moderní služby jednotného trhu, které jednotný trh potřebuje. Na závěr několik poznámek k technickým aspektům. To jsou priority, které jsem vybral z návrhu komise, i když by bylo skvělé, abychom měli 50 návrhů, které by byly implementovány. Má zpráva musí především stanovit priority našich kroků a doplnit určité návrhy. Pochopitelně jsem nemohl zakomponovat vše, co identifikovali naši kolegové před přišli s jinými prioritami a možná vnímají sdělení komise trochu jinak. Jsem ovšem připraven prodiskutovat tyto otázky se stínovým zpravodaji i ostatními členy výboru abychom dosáhli nejlepších výsledků, abychom skutečně dali nový podnět jednotnému trhu. Rád bych také řekl několik slov o budoucích krocích. Včera jsme se shodli, tedy já a ostatní dva zpravodajové, že by naše zprávy měly být vyvážené. Chtěl bych eh, zakomponovat novou část do své zprávy, kde bychom eh, měli mít pět nejdůležitějších kroků, které vybereme ze všech těch návrhů, které jsou v návrhu zprávy. Máme široký konsenzus o tom, jaké priority musíme zvolit. To jsme probrali velice podrobně. Budeme to probírat ještě během Štrasburského týdne v únoru. Také se musíme vyhnout zdvojování v rámci těchto tří zpráv, pokud to bude možné, například e-commerce nebo profesní kvalifikace, které jsou zdorazněny jak v oblasti podniků, tak ochrany občanů. Občas jsou tam křížové reference, bylo by tedy možná dobré se tomu maximálně vyhnout. A na závěr, každý z nás se setká se zpravodaji z dalších výborů, které poskytují stanoviska a budeme brát v potaz soudržnost a koherentnost té závěrečné zprávy. Děkuji. A děkuji všem třem zpravodajům. A Teď jenom bych chtěl dělat takovou rekapitulaci řečníků a chtěl bych vám říct, co bych, dnes, co bych teď navrhl. Myslím si, že bych to měla být určitá logika. Nejprve nechám tady promluvit stínové zpravodaje, kteří jsou přítomní, a pak bych navrhl, abychom eh, to udělali v pořadí, v jakém jsme eh, eh, slyšeli řečníky z diskuze. Tedy. A pokud zpravodajové budou chtít ještě komentovat každý tento blok, tak mě mohou dát signál a já vás pak vyzvu. Tak, tak to vypadá struktura a doufám, že to není příliš komplikované a doufám, že to pochopí stínoví zpravodajové, takže k zprávě paní Kalniety. E, pan Lokegaard, pan Rule, paní McClark, všichni jsou přítomní, takže bych navrhl, abychom je takto vyzvali, by se ujeli slova e, a potom paní Kalniety, pokud ještě bude chtít to okomentovat. Pak e, k jednotnému trhu, tady máme paní Thun, paní Kreutzmann, pak já a pan Trantefilitis. Dále Eh, růst podniky. Tady je paní Venus. stínová zpravodajka a já mám také mandát eh, hovořit za pana Kožešníka. A potom eh, jsou tady paní Gephardt, paní Styler. Pokud ještě budou chtít se vyjádřit k těmto třem věcech, tak mi také dají signál. A Tedy uděláme to poté, co vyvolám stínové zpravodaje a pak se k tomu vrátíme. Myslím, že paní Rul teďka eh, mi dala znamení, že by také chtěla k tomu promluvit. Dobře, takže vás eh, přidáme k seznamu řečníků a eh, tím jsme dostali do toho trošku struktury a mm, určitě to bude spravedlivě rozloženo. V případě všech tří zpráv mm, myslím si, že může, mohu být flexibilní, ale takhle jsem to naplánoval. Tak začneme vašimi poznámkami a e, stínové zpravodajové e, mohou také e, se vyjadřovat k těmto zprávám. A nejprve paní Lichigát, a to je k zprávě paní Kalniety. Děkuji. Jenom jsem chtěl vysvětlit něco k otázce řízení a partnerství. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, za velmi eh, dobrou, obsáhlý, obsáhlý návrh eh, zprávy. Tady jsme to plně jako liberálové podpořili. A jsem velice rád, že vidím, že jste začlenili vlastně většinu mých návrhů do vaší zprávy. A chtěl jsem jen přidat ještě pár, dodat pár věcí. Myslím si, že je tady pár odstavců, které můžeme trošku posíleněji formulovat a mm, některé můžeme přidat, tak například eh, si myslím, že musíme vyslat takový eh, silný signál v tom úvodním odstavci. Tady se říká, že prostě musíme mít silnější vymáhání ehm, zákonu na evropské úrovni. To znamená, kdybychom mohli posílit takové obecnější metody, tak by to bylo eh, dobré. Ehm, myslím si, že ještě více můžeme rozpracovat odstavec 14 ehm, a sice je to ehm, něco, co trošku, tedy tato zpráva bude potom více v souhledu s tím, co navrhla paní Gebhardt. Tady se jedná o směrnici o službách. A ještě bych chtěl dodat jeden pododstavec, odstavci 14, tady by se měl zdůraznit potřeba vzájemného uznávání um, um, podpisů um, elektronických. Myslím si, že toto je v zásadě to, co jsem chtěl říct v odstavci číslo 14. A myslím si, že v odstavci 20 tady máme alternativní řešení e, sporů. Tady si myslím, že bychom měli eh, to trošku konkrétněji rozpracovat, například eh, pro online spotřebitele. A to by zvýšilo eh, důvěru spotřebitelů a přispělo by to určitě k lepšímu přeshraničnímu e-commerce obchodování. A konečně ještě k odstavci 24 a 25. Tady jde o posílení řízení a partnerství. Rád bych zdůraznil, že Tyto odstavce jsou zásadní, eh, protože, abych byl upřímný, eh, nemyslím si, že komise dosud eh, byla příliš úspěšná ehm, v nastartování tohoto jednotného trhu. Já si myslím, že bychom tady opravdu měli něco udělat a myslím si, že tyto odstavce jsou klíčové a velice rád bych ehm, ehm, je podpořil, pokud to bude mm, možné, protože už jsme tolikrát eh, v tomto výboru při diskuzích eh, eh, zmínili, že abychom mohli toto úspěšně nastartovat, tak potřebujeme <clears throat> musíme zdůraznit jak komisi, jak radě potřebu toho, že by se to mělo celé zlepšit, že by toto mělo být, toto nastartování by mělo být lepší a doufám, že se nám podaří z toho udělat takové srozumitelné obsáhlé odstavce. Já si myslím, že to je všechno. Z mé strany děkuji. Děkuji panu Lukegádovi. Teď se musím podívat, jak to vypadá. Takže paní Rulet bude další a pak paní McClarkin. Paní Kreutzmann, um, E, tady má vlastně dva klobouky, tak říkajíc ve dvojím funkci, protože je zpravodajka stanoviska výboru pro zaměstnanost e, ke zprávě paní Kalněty, takže potom mu dám místečko na tomto e, seznamu řečníku, takže paní Rule další. Také bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, že e, začlenila do toho řadu věcí, o kterých jsme diskutovali a vlastně mm, rozpracovala velmi dobrou zprávu, která je koherentní a která zohledňuje tu nejdůležitější body. A ani se teď nebudu věnovat tomu, co jste říkal vy, mm, co bych e, k tomuto aktu o jednotném trhu, já to vítám, vím, jak je to velice problematické, když proto máme málo místa. Ale chtěla bych tady ještě jednou e, zdůraznit dvě věci a ty se obě se týkají procesu konzultace ročního s komisí. Myslím si, že tady by se ještě mnohé věci měly vylepšit. Jednak, a to už jsem říkala také vícekrát, je pro mě důležité, aby tento konzultační proces byl transparentnější, protože mm, řada lidí, kteří se zúčastnili těchto konzultací, po, následně ani nevěděli, co vlastně se stalo s jejich odpověďmi, s jejich příspěvky a, a myslím si, že konzultace eh, by měla vlastně oslovat i občany a měla by eh, v sobě eh, mít takovou povinnost, nebo takovou, měla by být transparentnější vnější. A ehm, e, tento transparentním způsobem by měly být přijímány námitky a jako takové zpracovávány. Já si myslím, že komise by svou práci tady měla vylepšit. Někdy mě udivují i statistiky, které nám dávají, protože jsem tuto oblast studovala a mm, musím říct, že reprezentativní ehm, e, Nejsem si úplně eh, jista, jestli statistické údaje, které nám komise dodává, eh, jsou eh, reprezentativní, jestli je možné mluvit o reprezentativním šetření. Takže si myslím, že tady by komise měla pracovat ještě čistěji, aby mohla dostat lépe vědeckým mm, parametrům. A v této souvislosti ještě další bod. Komise v bodu 48, tedy to je návrh 48, komise zmiňuje, s kým vším nebo s kterými skupinami, s kterými aktéry eh, tady pracovala v konzultačním procesu a s kterými eh, chce ještě vstoupit do dialogu. Tento dialog by měl být ještě posílen. A mě tady obzvláště obdivuje to, eh, ten mm, úplně poslední bod, a to jsou lokální a regionální ehm, korporační celky se tady jmenují. Nevím, jestli tady souhlasí anglický překlad Local and Regional Authorities. To je poslední bod ehm, v návrhu 48 a já si myslím, že toto vůbec ehm, neodpovídá nové reformy reformní smlouvě Lisabonské tady se mluví o samosprávném právu obcí, které má být posíleno a mm, také výbor regionu by měl být posílenější kompetence. A já si myslím, že mm, určitě se tím bude zabývat i mm, výbor regionální, ale jde právě o lokální a regionální celky, které se vlastně nejvíce zabývají implementací evropských, evropské legislativy a e, ty by měly být přece začleněny úplně jiným způsobem do konzultačního procesu a procesu dialogu. Tak to byly mé dvě poznámky. Uh, Děkuji mnohokrát, paní Rule, a nyní paní McClarkin. Děkuji mnohokrát. Vítám zprávu paní Kalniete, která hovoří o lepší implementaci. Myslím, že jste vzala v úvahu diskusi, která probíhala v našem výboru, i když se musíte omezit, chápu, že vás to trápí, že se musíte omezit na určitý počet písmen. Vítáme korelační tabulky, abychom zajistili, že pravidla jsou skutečně uplatňována, bude tady lepší transparentnost. Jenom bych byla opatrná, co se týče čistého nařízení a jejich využití a směrnice. Eh, musí tedy být určitá flexibilita, pokud chceme vzít v úvahu složitost právních systémů v jednotlivých členských státech, čili jenom takové varování, opatrnost. Podporujeme eh, systém jednotného trhu, těch eh, jednotných kontaktních míst eh, a budeme podávat eh, také pozměňovací návrh, co se týče Solvitu. Dále, co se týče monitorování, máme systém Alert, který je velice dobrý, který byl také zaveden v rámci jedné směrnice, který může podpořit celkový systém. Je ale důležité, abychom se zaměřili na transpozici a deficit v oblasti transpozice. To znamená, že je zapotřebí, abychom vytvořili rovné podmínky, aby všechny členské státy uplatňovaly legislativu stejným způsobem a musíme identifikovat překážky. Eh, v tomto postupu musíme tedy zajistit skutečnou implementaci všude, zajistit pomoc, tak jak bylo zdůrazněno v další zprávě. Chtěla bych říci, že se musíme zaměřit na dobře fungující jednotný trh. Proto tady vůbec jsme. A je důležité, abychom měli růst, pracovní místa a všechny tři zprávy se zaměřují na jednotlivé oblasti, na pozměňovací návrhy, aby jednotný trh jako celek fungoval. Děkuji paní McClarkin a nyní se k nám připojil pan Repo za socialisty. Nejdříve dám slovo paní Kreutzmann a pak se vrátím hned k vám. Čili paní Kreutzmann má slovo jménem výboru pro zaměstnanost. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pogratulovat paní Kalněte její zprávě, nebo návrhu zprávy. Myslím, že to je vynikající základna pro další práci. Ovšem, německý překlad slova governance jako hospodářské řízení Eh, musím nutně opravit, protože eh, eh, určitě zavádění komunistických pravidel neodpovídá tomuto. A jenom k obsahu. Souhlasím se s pravdajkou, že je zapotřebí více aplikovat určité směrnice, to, co povede k vnitřnímu trhu a také náklady. Náklady by měly být značně zredukovány. Pokud toto nebude v konkrétních případech možné, tak členské státy by měly vyhotovit korelační tabulky, které budou odpovídat zadání Evropské unie a také národním parametrům. E, také vítám konkrétní klíčová opatření, která jsou uvedena na konci zprávy zprávy jako třeba požadavek eh, eh, toho, aby nejvyšší politická úroveň, tedy předsedové komise a rady, se zabývali znovu oživením vnitřního trhu. Dosud pan Barroso a pan Rumpuy Sotva dodali něco k tomuto tématu, nic jsme od nich neslyšeli. Myslím si, že je dobrou myšlenkou, že aktuální stav implementace eh, jednotlivých etap, které povedou vnitřnímu trhu, myslím si, že se by se to mělo probírat do budoucna pravidelně na jarních summitech Evropské rady. V mém návrhu na ve stanovisku výboru pro zaměstnanost e, zdůrazňuji, že silnější sjednocení a sjednocený vnitřní trh e, se stane realitou jenom e, tehdy, když se nám podaří přiblížit se více občanům a podnikům a hlavně středním a malým podnikům a když budeme schopni jim nabídnout hmatatelné konkrétní výhody. Kromě toho si myslím, že je, dobré, je důležitá dobrá správa, dobré řízení, tak abychom dosáhli konkrétnějšího vnitřního trhu. Výbor výbor, co se týče výboru pro zaměstnanost, tady jde především o volný pohyb pracovníků, o vysokou míru zaměstnanosti, přiměřenou sociální ochranu, boj proti sociálnímu vyčleňování, vysoká míra vzdělávání a dalšího vzdělávání a také lepší eh, systém důchodový. Toto všechno eh, je důležité, eh, například EURES nebo Solvet jsou také důležité, tak abychom se přiblížili občanům, abychom jim podali konkrétní informaci a pomohli jim při hledání nových pracovních příležitostí v jiných členských státech státech, nebo když mají problémy s úřady. A zdůrazňuji, že jsme včera vedli diskusi. Mm, mm, já jsem to slyšel, paní Gepard, co se Co se týče těchto kontaktních míst, tak co se tady děje, tak nebo lépe řečeno musím říct, že se neděje vůbec nic. To je opravdu veliký deficit a pokud chceme docílit značného zlepšení, tak aby vůbec tato kontaktní místa byla známa, aby tyto tato kontaktní místa měla příslušné jazykové kompetence, tak si myslím, že pokud se nám to, pokud se nám to nepodaří, tak směrnice o službách nebyla úspěchem. Dále včasné začlenění společenských aktérů do velkých evropských rozhodování, to považuji za nezbytné a také, tak, abychom zvýšili akcept, akceptanci mezi obyvateli a zvýšili důvěru občanů. Evropská politika eh, se musí věnovat otevřenému dialogu mm, a méně musí jednat za zavřenými dveřmi Bruselu. Konečně eh, komise by měla úžeji eh, spolupracovat s sociálními partnery, zvláště při implementaci právních předpisů, při výměně názorů. Protože jenom společným úsilím se nám může podařit snažit eh, dosáhnout úspěchu v této oblasti. K časovému plánu 14.2. Eh, se plánuje hlasování, takže to bude ve Štrasburském týdnu. Doufám, že výbor pro vnitřní trh mm, předloží eh, stanovisko a že pak bude tato zpráva přijata. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji mnohokrát. Víme, že Kolegové z vašeho výboru chtějí velice spolupracovat na tomto projektu a nyní tady máme stinové zpravodaje. Pane Repo, prosím. Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat kollegat, anteeksi, että olen myöhässä. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážení kolegové, moc se omlouvám, že jsem přišel tak pozdě. Na poslední chvíli jsem změnil program. Obecně, i když jsem neměl možnost vyslechnout si diskusi hned od začátku, jsem velice rád, jak ty zprávy vypadají. Zpráva paní Kalniete je velice dobře strukturovaná a bere v úvahu všechny různé aspekty, které vedou ke zlepšení fungování jednotného trhu. Myslím, že návrh komise je také celkem v pořádku. Nicméně mám příležitost, tak bych zdůraznil několik důležitých otázek. V první řadě je důležité, abychom se soustředili na lepší implementaci evropské legislativy na národní úrovni. To je podle mého názoru důležité. A korelační tabulky, které tady zazněly, jsou velice důležité. Měli bychom je používat víc, měli bychom podpořit jejich využívání. Další důležitá věc je harmonogram. To znamená, aby členské státy měli určité závazky, určité termíny, jak budou jednotlivé evropské směrnice aplikovat na národní úrovni. Musíme mít také nástroje konkrétního fungování, například eh, otázka porušení smluv, to se musí řešit dále. Primární metody, pokud eh, členské státy nebudou naplňovat evropskou legislativu. Chceme jednak zlepšit implementaci, ale musíme věnovat také pozornost jasnosti a kvalitě evropské legislativy. Nikdy eh, dostatečně nezdůrazňujeme, nebo musíme dostat zdůrazňovat právě implementaci evropské legislativy na národní úrovni, a to se týká i evropských občanů. Proto zdůrazňujeme dialog. s občanskými společnostmi. A to znamená, že naše legislativní práce musí být otevřená, transparentní, musíme získávat konkrétní praktické informace, jak funguje evropská legislativa. Z tohoto důvodu bych chtěl více konkrétních návrhů ze strany Evropské komise, jak chtějí zajistit dialog s evropskými občany, jak rozšířit takovýto dialog a komise nám sdělila, že bude používat tyto korelační tabulky a bude používat také další systémy a postupy. Já si myslím, že obecně takovéto kroky musíme podporovat. Eh, metoda IMI je také důležitá. Dále spolupráce mezi úřady musí být také posílena a musíme dále zlepšovat fungování systému IMI. Co se týče elektronického řízení, to musíme využívat víc, tak jak zdůrazňuje pan zpravodaj Buzoj ve své zprávě. Co je také důležité, je technická implementace. Musíme odstranit eh, legislativní překážky a v neposlední řadě musíme mít na paměti především spotřebitele. Musíme sloužit jim, musíme udělat vše pro to, abychom nejen kumulovali jednotlivé zprávy, ale abychom zajistili především lepší fungování legislativy na té nejnižší úrovni, protože často legislativa je velkou administrativní zátěží pro tyto podniky. Měli bychom tedy vzít v úvahu především eh, spotřebitele a občany a potom teprve uvažovat eh, nové typu zprávy. Děkuji, to jsou zajímavé poznámky. Chtěl bych se ještě podívat, jestli někde chce vstoupit do této části diskuse. Děkuji, pane předsedo, kolegyně zakomponovala eh, skutečně důležité kroky, především reálnou ekonomiku Eh, holistický přístup k celé problematice, silnější vynucování, také snížení deficitu transpozice a také zrychlit případy, kdy došlo k porušení smluv. To je naše kompetence. Musíme řešit otázku fungování vnitřního trhu a musíme zajistit, aby komise udělala vše pro to, aby se jednotný trh opět oživil. Co mi ale chybí, je požadavek deregulace protože poukazujeme na akt pro malé a střední podniky a právě snížení administrativní zátěže je asi nejlepším krokem, jak oživit eh, vnitřní trh, čili bych požádala kolegyně, aby to vzala v úvahu. Děkuji. Paní Gebhardt ta také chce pohovořit paní zprávy paní Kaně. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že poslední bod bude bodem sporným, alespoň v mé frakci, protože deregulace sama o sobě nemůže být odpovědí, ale spíše rozumná, dobrá regulace na stejné úrovni. Toto je odpověď, kterou potřebujeme a e, v této souvislosti tak to jenom k vašemu poslednímu bodu, to, co tam možná, to, co vy postrádáte. Já si myslím, že by to nebylo dobré, kdyby to bylo ve zprávě. Co ovšem považuji za dobré, je toto. Pokoušíme se eh, tady do toho dostat celostní přístup, jak už říkal pan Korea. A eh, ve zprávě paní Kalniete eh, jde přece o lepší zprávu a tady panu Kreutzmanovi dávám za pravdu, že nechceme určitě znovu zavádět komunismus Ehm, hospodářské řízení. To je opravdu velmi eh, špatný ehm, překlad ehm, i governance. Já ani nevím vlastně, jaké správné německé slovo eh, bychom tady měli zvolit. Tady pořád ještě hledáme. Nevím, co by bylo to nejlepší, ale eh, určitě toto není správné. Myslím si, že bychom si měli přesně zvážit, paní Kalněte. Vy jste říkala, že systém vzájemného vyhodnocení je skvělý systém všude, nebo pokud možno všude bychom ho měli zavést. Zatím já mám ovšem velký dotaz, otazník. Ehm, myslím si, že v určitých oblastech to je určitě dobrý nástroj, dobrý prostředek, ale ptám se, jestli je možné to ehm, uplatnit všude. My jako Evropský parlament jsme tenkrát, když jsme mluvili o směrnici o službách, říkali unizono, i, byl to i návrh vaší frakce, že toto vzájemné vyhodnocení výjmeme, vyškrtneme ze směrnice o službách. A tenkrát to byly členské státy, které si to takto přáli. E, nutně to takto chtěli mít a to jsou členské státy, které si dnes na to stěžují a říkají, že je to obrovská byrokratická překážka která před nimi stojí. Já si myslím, že v určitých oblastech to může být dobré. A myslím si, že ve směrnici o službách to ani není tak špatné. E, a proto klidně zreviduji svůj názor, který jsem ještě měla před dvěma, třemi e, lety. Ale e, musíme tady být velice opatrní. Opatrně musíme zacházet s tímto nástrojem, protože funkcionáři, úředníci členských států, tím není možné, aby museli pořád psát nějaké zprávy a aby museli vyhodnocovat zprávy ostatních států Eh, které v té době nemohou vykonávat svou práci. To v této souvislosti musíme dobře zvážit a eh, proto bychom měli se více soustředit na korelační tabulky, což eh, by podle mého názoru mohl být i lepší nástroj. A proto bych vás chtěla požádat, abyste to Eh, přeci jen zohlednila nebo zrelativizovala ve své zprávě, mm, mm, protože mm, jsme už v našem výboru říkali, že zadáme vypracování studie, abychom byli schopni přesně vyhodnotit, eh, eh, co vlastně nám přinese toto vzájemné vyhodnocení, co vlastně nám přinesou tyto korelační tabelky. A na základě tohoto bychom si mohli udělat ucelenější názor Evropského parlamentu a proto by nebylo dobré, kdybychom teď v tomto stádiu trvali na tomto požadavku tak, jak to je zakotveno ve vaší zprávě. To je moje prozba. A druhý bod který eh, se mi zdá být velice důležitý a tady dávám taky zapravdu panu Krojcmanovi. To, co jsme jako Evropský parlament eh, poprvé eh, dělali se eh, směrnici o službách, tady se musíme přesně podívat, jak členské státy tuto směrnici opravdu aplikovaly. A když se jedná o jednotné kontaktní partnery, tak musím říct, že to je katastrofa. 22 států mm, zavedlo tohoto jednotného kontaktního partnera, 17, v 17 případech to tak nějak funguje. A to nevím, jestli je uspokojivá situace. To určitě není správné. Ale určitě mm, to nezáleží na legislativě, ale tady jde o implementaci. Myslím si, že i tady bychom se měli ve zprávě paní Kalniete více soustředit na e, to, jak to implementují členské státy a jaká je zodpovědnost členských států v v tomto evropském governance, protože my máme zodpovědnost Ehm, tyto věci eh, jasně říkat, tak aby bylo jasné, že se nejedná jenom o evropskou politiku, ale i o politiku národní, která tady hraje svou roli. A eh, souhra obou je velmi důležitá a to byla má druhá prosba, kterou jsem chtěla vyjádřit. Děkuji. Ještě někdo chtěl eh, něco k tomu říct ke zprávě paní Kalniety? Paní Thank you, Mr. Chairman. And... Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Kalněty. Já myslím, eh, že řada otázek je tak propojena eh, a eh, mm, třeba otázka toho, té vůči role. Já si myslím, že to je naprosto klíčová věc. A to, že vlastně komise by měla být zodpovědná teď mm, za to, toto mm, je, že to by to mělo být implementováno teď v době 20. výročí zavedení jednotného trhu. Je nepochybné, že těchto 50 různých částí legislativy by mělo být začleněno naplněno do konce příštího roku. Eh, otázka, jestli je to realistické. A eh, vrací se k tomu, co říkal pan Busoj. Já myslím, že potřebujeme diskuze. Jde tady o pět klíčových priorit. To je na nejvýš eh, důležité. A zase tady jde otázku governance, důvěru občanů. Ostatní už o tom mluvili. Ehm, je fakt, že ehm, proto, aby naši občané měli pocit, že k tomu mají přístup, musíme být realističtí, co se týče časové osy. A musíme také zajistit to, aby abychom neslibovali příliš mnoho a pak nebyli schopni dostat našim slibům musíme skutečně mm, dodržet to, co bylo slíbeno. A pak to, co říkala paní Gebhardt, mm, jde o dřívější mm, akt o jednotném trhu. To nebylo pořádně implementováno. Možná by trošku výzkumu nebylo špatné, eh, tak abychom zajistili lepší eh, regulaci. Hodně se mluvilo tady o deregulaci, ale jde o lepší agendu regulace. To je něco, co, o co jde v jednotném trhu. Eh, musíme přemýšlet, jak lépe spolupracovat, jak lépe vytvářet pracovní příležitosti, protože to je to, co potřebujeme v Evropské unii, abychom ehm, naplnili ehm, hodnoty pro naše eh, občany. Chtěla jsem se zeptat paní Kalniete a i ostatních, eh, eh, co, jsou, co, co, co je těch pět důležitých částí legislativy. Pan Simpson mluvil o dopravě. Vím, že eh, lidé také mluvili o tenté agendě, pan eh, kolega předtím mluvil. Já si myslím, že bychom měli mluvit o digitální agendě, digitální infrastruktuře. Eh, tu, tady nutně musíme na tom pracovat a i ostatní cíle by měly být do toho začleněny. Myslím si, že bychom měli ukončit, dokončit těchto pět priorit, ale také digitální agenda je jedna z těchto pěti priorit. A konečně bych se ráda ještě bych řekla toto. Pokud budeme mluvit s komisí o významu tohoto, víme, že tady jsou rozpočtové škrty, víme, že peněz není dostatek, ale zároveň eh, se musíme podívat na to, jak by se mohla do toho lépe začlenit eh, rada nebo eh, předsednictví. Potřebujeme, tady musí být určitá priorita jednotného trhu. O tom to musíme diskutovat. Jestli by to bude také na programu předsednictví, ale my jako výbor musíme vynakládat tlak na toto mm, tak aby to všechno eh, bylo načasováno, abychom mohli naplnit naši agendu a mm, musíme mm, jim také říci, jak by měla vypadat tato eh, revize. Děkuji. Děkuji. Máme tady vynikající příspěvky. Ještě možná dva krátké příspěvky za sebe. Ještě paní Bramte, možná by se k tomu ráda chtěla vyslovit a na závěr bych dal slovo paní Kalniete. Jenom eh, dva postřehy. Za sebe eh, chtěl bych eh, se vyjádřit k tomu, co říkal pan Repos a ostatní, kteří se zabývali otázkou informačního systému na vnitřním trhu. Řada z nás byla na konferenci, kterou pořádala komise minulý týden kde bylo více než 300 lidí, kteří se zabývají informačním systémem na jednotném trhu v rámci Evropské unie a probírali nejrůznější aspekty. Eh, a zdá se mi, že je to nástroj, který není dostatečně využit na vnitřním trhu. Ale tím se vracím k tomu, co říkala paní Rule. Aplikace jednotného trhu je čím dál tím více delegována na úroveň místních zastupitelstev, místní samozprávy. Eh, když se podíváme na Švédsko, tak švédští zástupci o tom hovořili. Paní Kalniete to vzala v úvahu ve své zprávě, takže bychom to měli zdůraznit. Především, když se bavíme o vzájemném uznávání profesionálních kvalifikací, tak místní samozprávy a problémy, které se týkají vzájemného uznávání, které vyplývají také ze směrnice o službách. V některých zemích mají určité profese, určité kvalifikace, které se chtějí uchovávat, například v oblasti zahradnictví. To jsou věci, které eh, zcela jistě nesmí vytvářet nějaké celní bariéry při vytváření, při poskytování přeshraničních služeb. Co se týče hodnocení, četl jsem zprávu komise, která byla velice zajímavá a také jsme to probírali na konferenci včera. Bohužel jsem tam nemohl jít, protože došlo k naprostému selhání eh, celého dopravního systému, o kterém hovořil pan Simpson. Eh, letadlo, které letělo z Birminghamu, mělo asi 6-hodinové spoždění, takže jsme to se nedostali včas, ale vím, že paní Gebard se zúčastnila a tím silně zastoupila náš výbor. Nicméně vzájemné hodnocení je velice důležité. Paní Kaniete je velice opatrná, říká, že by to mělo být použito tam, kde je to na místě, což si myslím je správná terminologie. Ale další věc, na kterou se musíme podívat, je, že proces vzájemného hodnocení musí být transparentní. Není úplně jasné nám a asi ani občanům, jaká jsou kritéria, která jsou používána při vzájemném hodnocování, protože to není někde zveřejněno. Měli bychom to podpořit, ale otázka zní, zda to podporovat v budoucnosti a jak, tedy hlavně zda to bude dostatečně transparentní. Ta kritéria se musí probrat s veřejností a my jsme tím asi prvním výborem, kde by se tyto otázky, tato kritéria měly probírat. Takže to je vše. Pokud eh, ještě někdo chce hovořit k tomuto segmentu, k této zprávě, máte možnost. Ještě dám slovo kolegyni, která bude hovořit o komisi a jak eh, německé slovo chce použít. Vidíme, že jste zvedla obočí, když jsme o tom hovořili, ale můžete možná odpovědět na všechny tyto otázky. Jménem komise, děkuji. Uh. Uh, Děkuji, pane předsedo. Je to velice obtížný úkol, kterým jste mě pověřil najít eh, správné slovo v Němčině pro místní samozprávu. Já bohužel sebou nemám německou verzi daného textu, ale doufám, že to napravíme. Vrátíme se k tomu a požádáme, aby sekretariát použil správné slovo. Chtěla bych poděkovat v první řadě paní Kalniete za její zprávu. Jsme rádi, že dává důraz obecně na tyto otázky. Jsme velice potěšeni, že poukazuje především na priority v rámci těch 50 kroků, které byly navrženy komisí, protože teď eh, před námi stojí velká výzva. Musíme stanovit eh, priority pro náš pracovní program a musíme to udělat tak, abychom zohlednili i výsledky všeobecné diskuse. Víte, že ta diskuse neustále ještě probíhá. Komise koncem února, začátkem března bude informovat o situaci, především co se týče odpovědí a reakcí, které jsme obdrželi. Ještě jsme neobdrželi příliš mnoho odpovědí, ale ta diskuse narůstá na svém obsahu, čili je čím dál tím jasnější a silnější. Vidíme celou řadu regionálních samozpráv, které organizují kulaté stoly na své úrovni, také probíhá diskuse ve výboru regionu, takže z tohoto důvodu očekáváme celou řadu příspěvků ale obáváme se, že to přijde všechno na poslední chvíli, to znamená někdy koncem února. Nicméně jsme si jistí, že tato diskuse se dostane i na úroveň místního, regionálního zastupitelstva a bude úspěšná. Máme interaktivní nástroj, takový dotazník, který je k dispozici na internetu. A do této chvíle většinou občané odpovídají na tyto otázky. Máme 150 odpovědí, což není příliš mnoho, ale valná většina těchto odpovědí je ze strany občanů, čili to je dobrý signál. A pokud mohu, tak několik bodů, které zazněly. Úloha vzájemného hodnocení. Velice souhlasím s tím, co říkala paní Gebhardt co se týče využívání vzájemného hodnocení, to znamená, komise eh, v aktu o jednotném trhu zdůraznila, že to musí být eh, pro klíčovou legislativu na vnitřním trhu. Čili nebude to takový všeobecný nástroj, to si uvědomujeme. Uvědomujeme si, že to je velká výzva, že musíme jasně stanovit kritéria, také vzájemné hodnocení budeme používat v sektorech, kde víme, že se vytvářejí určité legislativy na národní úrovni, kde na té národní úrovni ty státy musí použít lepší způsob hodnocení. Čili musíme udělat takové informované, jasné rozhodnutí, až to budeme používat. Co se týče korelačních tabulek, to je skutečný problém, to řešíme s členskými státy, jak asi víte. Komise vítá silnou podporu ze strany Evropského parlamentu, to znamená, že také trváte na tom, aby členské státy poskytovaly korelační tabulky, aby je zveřejňovaly. Také bych chtěla zdůraznit propojení mezi aktem o jednotném trhu a strategií 2020, především vyšší politický profil, o který žádá kolegyně Kalniete. Souhlasíme s tím a vidíme to jako integrální důležitou část eh, pravidelné vykazovací činnosti o naplňování strategie, což bude probíhat pravidelně. Eh, bude se to probírat na jarní radě a tam budeme informovat, jak se situace vyvíjí právě v této oblasti. Co se týče předsednictví eh, rady, chtěla bych vás jenom ujistit, že předsednictví, jak maďarské předsednictví, tak také následné polské předsednictví eh, se velice zapojil do těchto otázek, čili komise spolupracuje se čtyřmi předsednictvími, eh, to znamená, abychom do roku 2012 neustále prosazovali tyto otázky, aby to bylo prioritou jejich eh, programu. Ano, děkuji. Minulý týden maďarský ministr nás také ujistil, že bude tyto otázky řešit eh, a požádal o stanovisko ze strany zpravodajů, což je velice pozbudivé, protože maďarské předsednictví jasně se tím chce zabývat. Čili paní Kalněte, chcete ukončit eh, tento bod? par... Eh, Nemáme bohužel lotištinu. Par to ieguldījumu, ko jūs ar savām piezīmēm ziņojumam esiet devuši. Že pane předsedající, eh, chtěla bych říct, že mám pocit, že jsem trošku zmatena, protože eh, jsem, opravdu nemám možnost použít eh, můj jazyk v diskuzi, což je mým právem. A Nemyslím si, že administrativní potíže eh, jsou eh, něčím, co ospravedlňovalo to, že nemohu diskutovat eh, v Evropském parlamentu a ve výboru, kde jsem plnohodnotnou členkou, v mém rodném jazyce. A skutečnost, že vládnu trošku jiným jazyky, to ještě neospravedlňuje, takže se o to pokusím, ale doufám skutečně, že příště už se nesetkám s takovou situací. Děkuji. Nejprve bych eh, ráda poděkovala všem členům, kteří eh, se ujali slova a diskutovali o zprávě. Zvláště si cením všech návrhů, které jste eh, udělali, které jsou zaměřeny na zlepšení zprávy. A klíčovým výrazem, který se mi líbí, v podstatě to bylo vyřešeno ve všech návrzích. Eh, tady jde o posílení jednotného trhu eh, všemi způsoby. Implementací, eh, postupem při porušování závazků, tím, že zdůrazníme roli předsedy Evropské komise a tak dále. A teď se pokusím projít vším detailně souhlasím s panem Lokegardem, ehm, když navrhuje bod eh, odstavec, eh, eh, odstavci 14, protože já sama ve, svém, ve svých pozměňovacích návrzích mám v úmyslu zdůraznit roli sociálního propojení, tedy webu, internetu a ehm, tady jde o spolupráci a o nástroje, které budou hrát roli při výměně a podporování jednotného trhu. A myslím si, že se to také vztahuje k evropskému portálu. Další věc, kterou bych ráda zdůraznila, je u role sítě Solvet a také výsledky pilotních projektů pro zaměřených na řešení problému. A třetí pozměňovací návrh spolu e, s kolegy, zvláště se tady dívám na um, Thun, musíme posoudit návrhy Eh, tak abychom využili příležitosti alternativních způsobů řešení eh, sporů, eh, a tak to by mělo být to měla být možnost pravidelně dělat takovou inventuru toho, čeho jsme dosáhli na jednotném trhu. A teď nebo částečně jsem už odpověděla na to, co říkala paní Růle. Já si myslím, že konzultační proces s jednotlivými aktéry, Evropany a také e, role místních úřadů e, v podporování jednotného trhu musí být zdůrazněna ve zprávě. A k tomu, co říkala paní McClarkin. Jsem velmi ráda, že podporujete nezbytnost korelace, korelačních tabulek, protože toto bude e, důležitou věcí na radě. Už jsem to otestovala v Lotyšsku. <clears throat> Lotyšsko je proti korelačním tabulkám. Je pravda, že regulace nebo více eh, regulací směrnic, eh, s tím musíme zacházet velice prozíravě. Ale myslím si, že je důležité, abychom eh, poskytli takovéto, nabídli takovéto řešení v naší zprávě. Dále Děkuji paní mcclarkinové za to, že potvrdila můj pocit. Musíme podtrhnout roli členských států eh, v jejich závazcích, eh, přenést eh, jasný časový plán. To je to, co zmiňuje ve své zprávě jako benchmark. <clears throat> Pan Repo má poslední poznámka e, vlastně potvrzuje to, co jste e, také řekl. Musíme se soustředit na transpozici e, mm, při, v jednotlivých členských státech. Děkuji panu Kreutzmanovi. To je ta část, která se vztahuje k mé zprávě. Tak vy, vy jste opravdu podpořil regulace více než směrnice, to je pro mě důležitý bod osobně, ale um, určitě to závisí na komisi a také musíme společně um, přijít na správnou formulaci, tak abychom to mohli nechat ve zprávě. Dále bych eh, ráda um, měla více diskusí eh, s, ještě s Anna Kratce, eh, to se týká deregulace a tak, abychom tomu všemu lépe porozuměli. Eh, paní Gebhardt, k paní Gebhardt, sledovat vzájemné vyhodnocení, to je to, co vyplývá z její osobní zkušenosti a pak eh, ještě eh, podpoření korelačních eh, tabulek, eh, je určitě dobré dopracovat se k dobrému výsledku v naší zprávě. Ano, je pravda, že je důležité to, jak členské státy implementují legislativu EU. Pak ještě dvě otázky, které byly položeny paní Styler. Co, jsou, co je ono pět, pět priorit? Mm, já tady zatím navrhuji sedm. Ale vím, že všichni musíme Eh, se dopracovat k 5 plus 5 plus 5. Eh, proto závisí na nás, jak se společně rozhodneme a jsem velice otevřená a vítám vaše návrhy. Jak jsem řekla, já sama digitální agendu považuji za velmi důležitou věc a eh, předložím k tomu pozměňovací návrh. Malcolm Harbour má zcela pravdu, eh, když mluví o eh, nedostatku přesného informačního systému eh, k jednotnému trhu. Protože jsem byla trošku zmatená, viděla jsem, kolik stop shops už existuje a proto navrhuji, abychom především věc posoudili a abychom my potom dostali do takového transparentnějšího a lépe fungujícího systému. Tak toto bylo obecně zhruba všechno. Pokud jsem na něco zapomněla, tak mě prosím kontaktujte, můžeme si to probrat. A na závěr ještě jednou, já jsem velice vděčná za všechny vaše příspěvky, těším se na další práci. Pro mě je to veliká výzva a um, opravdu mám radost z tohoto procesu. Uh, well, <clears throat> thank you very much indeed, uh... Děkuji mnohokrát, paní Kaněte. Já se jenom omlouvám, že nemáme lotyštinu. Sekretariát se vždy snažil získat uh, lotyštinu a zcela jistě uděláme ještě více pro to, abyste měla možnost hovořit svým mateřským jazykem. Nicméně skutečně jsme udělali, co bylo možné. Ještě jednou děkuji. Rád bych se vrátil k té obecné otázce. To je harmonogram v případě jednotlivých zpráv, jak postupovat, jak koordinovat naši práci, jak udělat takový souhrn. Rád bych tedy Ano, to budeme dělat úplně na konci, takové to shrnutí. Ale nyní bych chtěla říci, že koordinace těchto zpráv je velice zásadní. Vidíte, že zpravodové skvěle spolupracují a to bude asi to nejobtížnější, ta celková koordinace. Ale máme 50 priorit a pokud vezmeme všechny v úvahu, tak eh, to není příliš eh, užitečné. Musíme udělat politické volby, pochopitelně tady potom budou různé politické názory při hlasování, nicméně ten obsah a ta předaná hodnota těm jednotlivým návrhům komise, to je také důležité. A to je důležité i pro ostanovování priorit. Nyní bych tedy rád eh, hovořil o zprávě pana de Campuse, koho máme na seznamu, co se týče stínových zpravodajů, kteří jsou přítomní? Paní Tyn, pan Kreutzmann, paní Rule, Trantifilidis, já jsem také stínovým zpravodajem, čili já také si dovolím říct si několik slov. Ano, prosím, kolego. Jestli vám to nevadí, tak já bych hovodil Eh, já bych pohovořila jako první, protože musím za chvíličku odejít, musím jít na schůzku, která se týká Blízkého východa, čili jestli mohu, pohovořím jako první. Ano, takže bych se chtěl v první řadě omluvit kolegům, ale vzhledem k tomu, že dva stínové zpravodajové eh, z mé politické skupiny nejsou přítomní, tak bych chtěl říci několik obecných poznámek, eh, které zohledňují stanovisko mé politické skupiny dokument komise v podstatě bere v úvahu Lisabonskou smlouvu, která podle uznání samotné komise je důležitá. Je důležitá pro strategii jednotného trhu. Musíme především vyjasnit vizi, jednotlivé priority, jak tedy slovně, tak prakticky. To znamená, aby lidé pochopili, o čem je vnitřní trh, že je přínosný, ale nevytváří sám o sobě sociální model. Sociální dimenze by měla být podle našeho názoru první prioritou. Nová agenda pro vnitřní trh by měla být vytvářena tak, aby zlepšila sociální spravedlnost. Především toto je tím nejdůležitějším bodem zprávy pana de Campose, to je věc, co podporujeme. Dokonce eh, ve tržním hospodářství nemůže být vše na prodej. Eh, veřejné statky, jako je kultura, sociální zabezpečení, vzdělávání, zdravotnictví, eh, pitná voda, energie, to se nemůže odvíjet od potřeb trhu. To by vedlo ke korozi systému jakékoliv demokracie, což je také právo schromažďování, to také musíme respektovat. Čili ochrana pracovníků, ochrana spotřebitelů, to musí být hlavním důrazem každé evropské legislativní iniciativy. To znamená, že zákonodárce musí uvažovat novým způsobem, aby ochrana spotřebitele a sociální dimenze byly ve centru jakéhokoliv systému, aby byly kontrolovány, abychom měli pravidla, pomocí kterého můžeme kontrolovat trh. Legislativa, která chce dovršit vnitřní trh, tak musí eh, být také zkoumána z hlediska dopadu eh, na trh a na občany. Například sociální služby nemohou být eh, pokryty legislativou, která se bývá hospodářskou soutěží anebo regulací. Myslíme si, že přístup k vysoce kvalitním veřejným službám je z politického hlediska velice důležitým cílem. Vytváříme nová pracovní místa, poskytujeme vzdělání, zdravotní služby. To vše je součástí vysoce kvalitního života. Ještě jednou Děkuji, pane předsedo, omlouvám se, protože, jak jsem říkal, musím jít na schůzku, kde se probírají události na Blízkém východě. Děkuji mnohokrát, kolego, za vaše postřehy a vím, že vaši tři stínoví zpravodajové poskytnou pozměňovací návrhy, abychom všichni věděli, jaké body chcete zúraznit. Dobře, a nyní má slovo paní Tun pokud je připravená paní Tun, jste nachystaná? Excuse me. Thank you very much. Omlouvám se, děkuji. Jsem s stínovou zpravodajkou druhé zprávy pana de Campose. Měli jsme setkání, které bylo konstruktivní, a to minulý, minulé pondělí. Shodli jsme se na několika bodech, některé věci jsou ještě otevřené. Obecně neměli bychom eh, přehnaně reagovat na to, co navrhuje komise, ale, jak poukázala paní Kalniete, musíme být především aktivní. Musíme si sami jasně stanovit priority, musíme si stanovit pořadí jednotlivých priorit. Také mám problém v polštině s tím slovo governance, to řízení, zpráva. Musíme tedy vyvinout eh, evidentně společné úsilí, abychom mohli náležitě využít eh, toto slovo v našich respektivních jazycích. Velice vítám, že se zpravodajové shodli na stejné struktuře svých jednotlivých zpráv, takže teď vidím, jak bude vypadat konečný návrh pana de Camposa? Já předpokládám, že jeho zpráva bude mít stejný formát, jako je tomu v případě těch eh, dvou ostatních zpráv. A to, co jsem do této chvíle měla možnost vidět, je dokument, ke kterému mám několik eh, poznámek. Je to právě otázka struktury té dané zprávy. To znamená, že tam není jasná identifikace těch nejdůležitějších priorit. Není tam jasná organizace hierarchie jednotlivých priorit, což je velice důležité. A je to pouze takový enumerativní e, seznam. Je to iniciativa, která se týká aktu o jednotném trhu, nicméně nepoukazuje, jakým směrem bychom se měli ubírat. A pochopila jsem, že struktura se pozmění, že ta struktura, tedy jak eh, uvádějí ostatní zpravodové těch dalších dvou zpráv, je trochu odlišná. Samotný obsah Nejsem si jistá, zda potřebujeme tři eh, stránky nějakých záměrů, protože to je dost eh, obšírné. Máme, No shodli jsme se na tom, že politické skupiny se pokusí postupovat napříč politickým spektrem. Máme určité kontroverzní otázky. Je to zavedení horizontální sociální doložky. To je problematické místo. Nevíme, jakým způsobem bychom ji měli implementovat a jakým způsobem ji měřit. Jak by to vůbec mělo fungovat? Musíme se ubírat směrem toho přístupu, který bude napříč politickými skupinami, abychom měli kvalitní dokument. Zpráva je druhé části. Má kapitolu 3, která se jmenuje gaps, čili určité mezery nebo nedostatky. A zde bychom se neměli soustředit na nedostatky, ale naopak nabídnout jasné návrhy. Zdá se, že ta zpráva se nesoustředí na tu druhou část. Tam ty určité nedostatky se objevují i v jiných částech aktu o jednotném trhu. Objevuje se to především v té první části, je to otázka copyrightu, digitálního jednotného trhu. Platí těch krátkodobých návrhů. Měli bychom to podle mého názoru nazvat priority, Například piráctví, padělání, to už je zase v té první části. Musíme tedy lépe a více spolupracovat s ostatními zpravodaji. Také komunikační politiky, souhlasím naprosto s paní Rilé, eh, že ten konzultační proces nefunguje, ale měli bychom více spolupracovat se zpravodajem na té třetí části, nedávat to do té druhé části, protože tím vzniká jistý zmatek. Podle mého názoru, a tady bych ráda zopakovala, že bychom měli využít ty definované priority, jejich hierarchii, je to jednak uznání profesních kvalifikací v té druhé části, dále bezpečnost výrobku, to znamená dohled nad trhem, e, snížené spektrum pěti nebo sedmi priorit, legislativní iniciativy, co se týče přístupu k základním bankovním službám, Návrhy komise také hovoří o Youth on Move, o těch kartách pro mladé občany, dále eh, informace v oblasti roamingu, dále poštovní služby, jednotný trh. To se týká elektronického obchodování a tady mě napadají balíčky. O tom se zmínili i pan Bušoj ve své zprávě. Podle mého názoru tak by vznikla jasnější, strukturovanější zpráva, koherentnější s prací ostatních dvou zpravodajů. Děkuji. Děkuji. A teď pan Kreutzmann, paní Rule a myslím paní Gebhardt se také chtěla přidat. Takže poté ještě další Jenom jsem chtěl ověřit seznam řečníků. Pokud ještě někdo se chce přidat k této zprávě, tak prosím, tak učiňte nejprve pan Krojcman. Pak paní Rule, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl panu Komposovi poděkovat za odvedenou práci, ale e, také bych měl řadu vylepšovacích návrhů. Nejprve ke struktuře. Bylo by lepší, kdyby tato zpráva byla rozčleněna podle jednotlivých tematických oblastí, tak jak jsme to udělali e, v jiných zprávách, které se týkaly aktu o jednotném trhu nadpisy mm, tady jednotlivých kapitol sociální práva, spotřebitelská práva, volný pohyb pracovníků, to by k tomu mohlo sloužit jako předloha. Kromě toho eh, by tady měla být prioritní opatření, která by měla být rozpracována eh, ještě jasněji, tak abychom dali komisi určitý, určité vodítko. Já souhlasím se zpravodajkou, že eh, dovršení evropského vnitřního trhu v oblasti energie a digitálního hospodářství je důležité, abychom měli účinnější trh a to jsou velmi důležité cíle které jsou, ehm, přinesou citelné výhody evropským občanům. Ovšem, Nepotřebujeme žádnou horizontální sociální doložku, to už řekla moje kolegyně, která by přesahovala hranice stávajících předpisů. Dnes už zákonné návrhy komise jsou dohotoveny, jsou prošetřovány. Co se týče sociálních dopadů, tady jde o sjednotitelnost nových zákonů s ustanoveními smlouvy, jde tady o fungování Evropské unie, to je článek 9, stejně tak jako Charta základních práv k tomu patří. E, k směrnici o vysílání pracovníků bychom měli jasně říct, že tady nedochází ke změně, není nutná změna stávající směrnice. Spíše by komise a členské státy měly úžeji spolupracovat a měly odstranit stávající nejasnosti, které brání dobře fungujícímu eh, vnitřnímu trhu. Kromě toho jsem toho názoru, že nepotřebujeme rámcovou směrnici o službách obecného zájmu. Eh, zatím se skrývá požadavek sociálních služeb obecně eh, a tento požadavek není legitimní. Potom je to otázka transparentnosti a férového přístupu, to jsou, tady máme určitá zadání Evropské unie a nemělo by to mít negativní dopad pak právo veřejných zakázek, vypisování soutěží, to všechno by mělo být rozčleněno na jednotlivé sektory. I Mario Monti ve své zprávě e, hovoří o, o tom, že by se neměl tady předkládat návrh a Myslím si, eh, že by se totiž tím snížily šance sjednocení. Ehm, dále kolektivní eh, postupy. Já si myslím, že toto naráží na velikou skepsi, protože pokud vůbec, tak by takovéto eh, postupy měly, mm, vedly k velkému omezení a Mm, myslím si, že bychom neměli zavádět v Evropě průmysl podobný americkému. A konečně tady postrádám dva konkrétní návrhy komise, které eh, z mého pohledu jsou velice důležité a slibné. Zavedení eh, profesního průkazu pro lepší mobilitu eh, jednotlivých pracovníků a dále požadavek širokopásmové, širokopásmové mm, frekvenční politiky. Uh, Děkuji. Paní Rudle. Co se týče posledních dvou bodů, tak souhlasím s panem Kreutzmanem. Myslím si, že mm, profesní průkazy mm, celou věc konkrétní, eh, hlavně v oblasti vzájemného uznávání profesních kvalifikací a to určitě by mělo mm, být zaznamenáno. A také, co se týče široko, širokých pásem roamingu a také otázek dat, eh, eh, přeshraničních dat, to si myslím, že bychom měli také zdůraznit pan eh, mm, kolega tady je v tomto dost nekonkrétní. Ale eh, jinak bych chtěla jasně říct, že považuji za správné, že, eh, se tady, že mluví tady o směrnici o vysílání pracovníků. Tady nutně potřebujeme přepracování a jasné stanovisko. Musíte vědět, pane Kreutzmane, že v Německu se nás to dotklo to byl um, rozsudek Evropského soudního dvora eh, v případě Rüffert, eh, otázka tarifních mest a směrnice o vysílání pracovníků a Německo eh, tuto směrnici o vysílání vlastně korektně neimplementovala. To je vnitřní německý problém, ale evropský problém zůstává zachován, protože se musíme dopracovat k revizi a musíme to skonkretizovat tak, abychom vytvořili větší jasno. Tady, jsem, tady vám protiřečím a také nesouhlasím um, v oblasti zadávání veřejných zakázek. Já jsem dlouho pracovala na tomto poli a my jsme v oblasti eh, veřejných zadávek měli velké problémy se social responsible public procurement a tady to musíme vyjasnit. Komise už dělá vyhodnocení, já to velice vítám, protože tady to vyjasnění potřebujeme. Eh, zjistit, co je možné, co možné není, no, proti kritériím ekologickým. A eh, také, co se týče výrobních metod, co je vůbec možné na poli sociálních kritérií a co ne. A toto by mohlo výjít eh, najevo také při vyjasnění této směrnice. Ale nechci jít teď do detailu, jenom v zásadě si myslím, že bychom tady eh, místo toho mluvení o rámci, framework, bychom možná oba důležité body eh, mohli do toho zakotvit, by měly být hlavně vyjasněny. A to se vztahuje hlavně na eh, služby veřejného zájmu. Komise už to několikrát ohlásila, že to udělá, že to přepracuje a <clears throat> tyto dvě věci by měly být konkrétně přepracovány. To bych považovala za důležité ale taky jsem se přihlásila o slovo, protože je tady ještě pár bodů pana Korery, které já považuji za problematické. On tady mluví o návrhu komise v oblasti úvěru eh, hypotečních úvěrů. Já si myslím, že to, co tady komise navrhuje, je příliš málo konkrétní. A mm, velmi bych chtěla požádat, eh, když už o tom mluvíme, a teď cituji anglickou verzi, anglickou verzi eh, Měli bychom toto vyjasnit, protože právě hypoteční trh byl tím, který vyvolal v mnohých evropských zemích ekonomickou a e, finanční krizi. A jestliže teď se budeme chtít dopracovat k harmonizaci, tak bychom především měli vyjasnit to, jak e, se nám to podaří, aniž bychom ještě e, vytvářeli nové bubliny na trhu. Máme přeci různé kultury v hypotečním trhu a proto považuji za na nejvíc problematické tady rychle volat po harmonizaci. Mohli bychom si třeba zvážit, řešit, jestli bychom neposílili ochranu spotřebitelů na tomto poli. To by byla jedna z možných věcí. A taky zvýšit transparentnost. O tom můžeme přemýšlet, ale příliš ukvapeně tady harmonizovat hypotéční trh to považuji za vysloveně problematické. A chtěla bych požádat o to, abychom o tom důkladně diskutovali, než komisi e, budeme signalizovat naši podporu, protože je to příliš málo konkrétní, není úplně jasné, jaké budou následné dopady. A ještě bych se e, chtěla zmínit o dalším bodu, který myslím přišel zkrátka, ale to už bylo slyšet e, i v návrhu pana Barniera. Otázka klimatické krize, tedy otázka změny klimatu, to bychom měli nějakou formou ještě zmínit, k tomu jistě předložíme pozměňovací návrhy. Měli Měli bychom to silněji zdůraznit a také trvale udržitelný vývoj, rozvoj. Uh, Děkuji. Mnohokrát, nyní bych pohovořila jako stínový zpravodaj za svoji politickou skupinu. V první řadě souhlasím s tím, co řekla řada kolegů, především pan Kreuzmann, paní Rule. A souhlasím s tím, co řekla paní Rule. V první řadě, když eh, zmínila ten jednotný trh s hypotékami. Vzpomenete si, že náš výbor udělal velice důležitou práci, která se týkala práv spotřebitelů, jednak co se týče odpovědných půjček a také nevím, jestli v této fázi bude docházet k velkému poskytování přeshraničních úvěrů. Zde vznikají nějaká rizika, ale zdá se mi, že co je možná víc na místě, z hlediska našich zájmů požádat komisi, aby eh, měla návrh implementace uplatňování eh, spotřebitelských úvěrů, aby se naše spotřebitelé mohli mnohem více zapojit právě do tohoto typu trhu. Co se týče spotřebitelských eh, úvěrů a dané směrnice, tak eh, musíme mít odpovědné půjčky, poskytování lepších informací, které budou uplatňovány v rámci celé Evropské unie a to je důležité. Jsou tady velké rozdíly, co se týče využívání těchto úvěrů v různých zemích, čili to by mě přišlo víc na místě. Možná předložím pozměvací návrhy v tomto smyslu. A obecněji otázka eh, služeb veřejném zájmu. Máme rámcovou směrnici, hovoří se o ní v podstatě 11 let, eh, kdy jsem byl, nebo jsem členem Evropského parlamentu a neustále eh, zaznívá stejná otázka. Není mi úplně jasné, jaké problémy chce tato směrnice vyřešit. Jak už jsem říkal, je to eh, řešení, které hledá svůj problém. A chceme zajistit revizi eh, veřejných zakázek. Komise řeší celou řadu eh, problémů, například se to týká koncepcí, koncepcí, koncepcí dále konsolidace, co chtějí dělat jednotlivé veřejné úřady také v oblasti partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Zdá se mi teda, že některé ty problémy jsou nejasné. Měli bychom se zaměřit především na věci, kde můžeme zajistit jasný politický pokrok a změnu. A mám pocit, že členské státy se příliš nezajímají o tuto mýtickou rámcovou směrnici, ale možná jiní kolegové by to chtěli podpořit. Další bod. Zdá se mi, že náš výbor řekl panu komisaři Barnierovi, pokud se vzpomenete, a on skutečně zajistil určitý pokrok, zdůraznili jsme, že image jednotného trhu je ovlivněn tím, že mobilní občané v Evropské unii zjišťují, že právo, na které si myslí, že mají například eh, právo na pohyb, eh, právo celé rodiny, přemístit se do jiné země, mít tam bankovní účet, eh, zaregistrovat se tam, eh, pojistit se tam, mít tam převedená penzijní práva, platit tam daně, umístit děti do místních škol, dále převést určité kvalifikace. To vše není úplně naplňováno ze strany členských států. Viděli jste zprávu pana Lamasura, kterou se zabývá paní komisařka Redingová, kdy občané v 21. století v Evropě chtějí uplatnit eh, tato práva. Já si myslím, že tady není příliš mnoho um, odkazů na tuto koncepci, koncepci paní Redingové. Také pan komisař Barnier nám slíbil, že přijde se seznamem 20 největších frustrací na jednotném trhu a já mám pocit, že bychom na to měli poukázat i když to nebude formální odpověď na sdělení paní Redingové, protože se zabýváme otázkou aktu o vnitřním trhu, ale je trochu mrzuté, že náš výbor dělá zprávu, která se týká iniciativy paní Redingové. Já si myslím, že jsme promarnili velkou příležitost. Eh, musíme zohlednit frustrace našich občanů. Pokud to nečiníme, tak proč tady vůbec sedíme? V kontextu naší zprávy bychom tedy měli možná na takovéto věci poukázat a to by byl možná ten 51. prvek, který bychom mohli doplnit do této zprávy. Budu tedy rád, když pane de Campos eh, přijde na to, jak to tam zapojit. Další věc s tím spojená, máme přežitost posílit důležitost eh, reformy o vzájemném uznávání což tady je, měli bychom tomu dát skutečnou hodnotu. A v případě profesních karet, to je důležité, ale musíme především zdůraznit skutečnost, že profesní karta je informace, a především ta informace, která se zatím skrývá, ta je důležitá. Dostáváme se dost obtížným otázkám, což je sdílení informací, dat, například v případě lékařské kvalifikace je to obtížné, jak asi víte, čili na to bychom měli také poukázat. A také je to otázka důležitosti transferu a používání osobních dat. To je důležitý aspekt. Je to v zájmu občanů, tady musí dojít k harmonizaci na jednotném trhu, ale nejsem si úplně jist, jestli tomu tak v tuto chvíli je. Otázka finančních služeb, zdá se mi, že otázka bankovních služeb, konkurence, hospodářské soutěže a dalších eh, aspektů, to jsou důležité priority, protože to jsou věci, které mají vliv na každého občana. A teď ten závěrečný důležitý bod, eh, sociální dimenze jednotného trhu, sociální dopad. To nejdůležitější, co musíme zvážit, je vytváření nových pracovních míst na jednotném trhu. Aspekt budování nových pracovních míst není podle mého názoru dostatečně zdůrazněn v této zprávě, protože pokud jednotný trh nefunguje úspěšně, pokud nevytváří nová pracovní místa, trvale udržitelná dlouhodobá pracovní místa, především když investujeme do nových inovací, které jsou globálně konkurenceschopné, tak to má negativní sociální dopad. Je to trh, který pokulhává, to bude velký problém a to bude to mít největší negativní sociální dopad. Můžeme tedy propojit některé tyto otázky, vytváření nových pracovních míst, dále otázku bankovnictví, financí, povzbuzení pro malé střední podniky, to by bylo dobré. Sociální dopad a hodnocení sociálního dopadu musí zohlednit také potřebu vytváření nových pracovních míst a to je součást té celkové vyvážené zprávy, kterou bychom chtěli mít. E, napsal jsem to panu de Campusovi, takže to má písemně a těším se naši následnou diskusi. Mám tady tři další kolegy, kteří se chtějí vyslovit k e, této zprávě. E, máme ještě spoustu času na tuto zprávu, čili na seznamu mám paní Gebartovou, paní Weiler a pana Majera. Potom, pokud už někdo další, paní Bramter bude dělat shrnutí za komisi a na závěr pan profesor de Campos. Čili paní Gebhardt, prosím. Já taky schön, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat panu de Camposovi za velmi dobrou a důkladnou práci, kterou odvedl. Myslím si, že právě ta část návrhu Evropské komise je e, tou částí, která e, potřebuje zásadnější přístup, protože to je klíčový bod, to je esence návrhu Evropské komise. Titulek návrhu Barniera je jednotný trh, jednotný trh eh, trvale udržitelný, konkurenční, teď jsem přesně eh, si nespomenu na ten titul, ale jde o to, že to je pro občany a občanky. A sice v tom duchu, že občané a občanky eh, pro ně to bude takový, občané občanky jsou tím, na, co by měl být tento trh zaměřen. A proto je tato oblast velice nezbytná. Musíme se na tento přístup jí podívat. Pan Correa de Campos odvedl důkladnou práci já si myslím, že by to mohla být i odpověď Ehm, na to, co říkala paní Kalněte, tedy společný komponent, který by mohl být zakotven do všech tří zpráv. A sice eh, jsou to ty základní výpovědi, které eh, udělal pan de Campos ve své zprávě. To by měla být společná základna, kterou budeme používat, ehm, co se týče sociální doložky nebo implementace toho, co eh, se objevilo nově v Lisabonské smlouvě, a sice sociální tržní hospodářství, článek 9, uznávání ehm, této směrnice o veřejnosti veřejných, služeb veřejného zájmu a pak charta základních práv. Toto by mělo platit jako základ, jako základní princip a společný prvek, který by se měl objevit ve všech třech zprávách. To si myslím, že by byla správná věc. Ovšem, to, co pan, to se stalo panu Koreo, Koreo de Camposovi, protože měl asi příliš málo místa, to byla pátá část, ale já myslím, že Antonia, Antonio to ještě do toho zapracuje, objeví se to v jeho pozměňovacích návrzích. Měli bychom tady stanovit priority, protože u mnozí řečníci se o tom zmiňovali. Co to je, které jsou to priority, co k tomu patří a v jakém směru by se to mělo ubírat. To by se tam ještě mělo objevit a myslím si, že to se ještě dopracuje. Ve dvou bodech bych eh, tady eh, ráda protiřečila panu předsedovi. <clears throat> A dva body, kde s vámi nesouhlasím, bohužel. Bohužel za prvé, pan Correa de Campos chtěl eh, ponechat návrhy paní Reding. A mm, já jsem to na schůzce eh, s koordinátory minulý týden také navrhla, abychom to udělali. Ale ostatní koordinátoři to zamítli. A proto pan de Campos ehm, to nemohl do toho zapracovat, protože eh, proto nebyla většina v tomto výboru aby se řeklo ano, e, uděláme to tak. A proto pan Correa de Campos, e, tady mu nemůžeme nic vyčítat, e, že to neudělal. Prostě nesměl. A držel se usnesení, která jsme učinili v tomto smyslu. Což považuji za velice politováníhodné. Pokud by kornetáři a pan předseda měli mít jiný názor, pak jsem si jistá, že pan Correa de Campos by byl velice rád, kdyby to mohl udělat. A kdyby to mohl ještě začlenit do pozměňovacích návrhů. Ale Mm, uvidíme. Uvidíme, co k tomu řekne celý výbor. Druhý bod, eh, kdy eh, mm, s vámi nesouhlasím, Říkáte, že eh, jde o ochranu směrnice o službách ve veřejném zájmu, že to má být řešení Ehm, problému. Já si nemyslím, že to je pravda. Za prvé vás musím opravit. Ehm, nenapsali jsme tam, eh, eh, že chceme rámcovou směrnici, ale že chceme vytvořit právní rámec a to je něco úplně jiného. Protože tady ještě není definováno, jakým způsobem to bude fungovat. Ehm, to je ještě pořád předmět diskuze do budoucna eh, abychom si řekli, v jakém směru budeme chtít jít. A k tomu potřebujeme ještě společnou linii parlamentu a tu linii ještě nemáme. A proto nemůžeme dnes říct, jestli to má být směrnice, nařízení nebo něco jiného ale mm, budeme požadovat eh, právní rámec. Za druhé, diskuzi mm, o směrnici o službách jsme to jasně viděli. Mm, jaké diskuze jsme k tomu vedli, když jsme mluvili o poli působnosti této eh, směrnice? Jestli to mají být zdravotní služby, sociální služby, nebo mají tím být pokryty jiné oblasti? Eh, které jsou velice významné pro občany a občanky, ehm, jestli to jsou komerční služby a nebo ne. A jasně jsme řekli, ne, to nejsou komerční služby a eh, tady potřebujeme zvláštní ustanovení, zvláštní odpovědi na otázky, které se v této souvislosti objevují, protože občan třeba v, mm, co se týče směrnice o zdrav, zdrav, zdraví, to není spotřebitel, to je pacient. A pacienti mm, se mají zvláštní eh, právo ochrany než třeba jenom spotřebitele. A proto je, tady je zapotřebí jiného přístupu. Jinak eh, ještě k tomu, co říkal pan Kreutzmann, tady mm, s tím taky nesouhlasím. Sociální mm, doložka že už, se to, že už to jako Evropská komise udělala, je mi líto, ale sociální eh, posouzení dopadu Evropská komise eh, nevypracovala. Byly to výlučně eh, hospodářské dopady. A já si myslím, že jako sociální demokraté, myslím si, že sociální doložka je podstatně víc než jenom pouhé zhodnocení dopadu. Naopak Eh, zjistíme, jestli eh, dopady legislativy na práva občanů a občanek eh, jak to bylo zohledněno v okamžiku, kdy vznikal tento rámec a ne až se to všechno napíše, ne potom začít zjišťovat, co by to mohlo znamenat při samotné implementaci. To znamená fungovat daleko dříve, dříve to zapracovat do našich úvah. <clears throat> jako sociální doložku Měli bychom přemýšlet eh, nejen o tom, co to znamená pro ekonomiku, ne co to znamená pro vnitřní trh, ale také zvážit, co to bude znamenat pro občany, eh, co se týče základních práv eh, co to pro ně bude znamenat jako spotřebitele a spotřebitelky a co to bude znamenat pro občany jako zaměstnance. Tedy celostní přístup, který navrhuje pan Greg ve své zprávě. A já myslím, že toto je důležité. A teď se musím omluvit, protože musím odejít. Ještě mm, mm, dnes musím dopracovat hlasovací seznam ve své frakci, Jde o naši e, směrnici a je tam ještě pár otázek, které musíme vyjasnit s kolegy a kolegyněmi. Ale ještě jednu větu k panu Busoji a k jeho zprávě ještě prosím zůstaňte, pane Busoj, a vyslechněte si to, protože bych k tomu eh, měla jednu poznámku. Možná se vám neporozuměla úplně správně. A my pracovníci pak předají tuto eh, otázku dál. Nebudu tady, až budete odpovídat. Ve oblasti inovací jste eh, mluvil o... A tady vám dávám za pravdu, protože to je velice důležitý bod. Musíme totiž přemýšlet o tom, jak s těmito otázkami zacházet. Má otázka na vás zní takto. Jak chcete, eh, jak, jak má být, vypadat tento přístup? Protože jsou tady eh, přístupy, je tady mnoho možných přístupů. Vím, že třeba Francie má vizi nebo sen velkého Silicon Valley někde ve Francii. Um, nevím, kde by to mělo být a je to taky jedno, ale my v Německu pracujeme spíše v malé formě, ve formě klastrů, což eh, považuji za daleko účinnější. A právě pro malé a střední podniky, protože oni jsou eh, základem inovace v našich členských státech, eh, to je posune hodně ku předu. My tedy pracujeme formou klastrů. Není mi úplně jasné, jaké z těchto dvou tendencí upřednostňujete, v jakém směru se chcete na tomto poli ubírat. A v této souvislosti eh, si myslím, že byste to měl stáhnout k oblasti inovace, trvale udržitelného eh, vývoje. To jsou ona velká témata, před kterými stojíme. Klimatická ochrana klimatu, mm, ochrana životního prostředí. Tady se mm, musíme tím zabývat mm, podrobněji. Pokud by se toto ještě mohlo objevit v vaší zprávě, tak by to bylo hezké. A eh, tím jsem u konce. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát za tento příspěvek. Jenom několik bodů. Já jsem to říkal ve svém úvodu. Myslím si, že ve sdělení paní Ringové je tolik věcí, že nepotřebujeme další eh, zprávu. Nicméně bychom zcela jistě, pokud toto sdělení existuje, na něj měli také poukázat. Chtěl bych jenom rád, eh, byl bych rád, abychom to měli vše pohromadě. Co se týče směrnov, eh, rámcové směrnice, o tom pan Dekampos hovořil, v tom budeme dál pokračovat a teď čekám na tu definici toho problému, který chceme vyřešit. A také zajistím, aby pan Dekampos vzal v potaz to, co jste říkala. Nyní paní Dweiler. Děkuji, pane předsedo. Po diskuzi bych eh, hlavně po té, co jsem si poslechla příspěvky kolegů z jiných frakcí, bych ráda učinila také pár poznámek. Má to být doplnění toho, co říkala paní Gebhardt. Pan Kreutzmann, ten tady nezažil celou diskuzi o směrnici o službách. Já bych mu doporučila, aby se přeci jen podíval na návrh eh, Grámcové směrnici o službách ve veřejném zájmu. Měl by se na to blíže podívat protože jsme celou věc nezjednodušili a v žádném případě nechceme evropské eh, právo zadávání veřejných zakázek tím zlikvidovat. Naopak, eh, a eh, ty sociální aspekty chceme dále rozpracovat, tak jak to řekl pan komisař Barnier a jak to teď dělá. E, tím, že zvažuje, jestli bychom přeci jen neměli stanovit sociální kritéria a ne, nepředepsat je závazně. Nevím, jestli bude mít odvahu v Dubnu tuto věc udělat, ale mm, vím, že se ptal mm, e, na slyšeních a e, Oslovili mě taky v této věci občané a starostové, jestli Evropa do toho půjde. Takže další vývoj další konkretizace toho, co by se tady dalo udělat, to je naším cílem a ne zrušení toho. I sociální demokraté toto nechtějí rušit, to určitě by nebylo dobré. Druhý bod. Vy říkáte, že sociální dopady už jsou pokryty eh, posouzení dopadu, eh, že je tímto upraveno. Eh, chtěla bych vám jenom připomenout, že myslím před třemi nebo čtyřmi týdny jsme schvalovali mou zprávu, byla ta stanoviska k o něm posouzením dopadu, probíralo se to také v právním výboru, to byl hlavní výbor, myslím si, že se o tom mluvilo koncem března, bude mluvit koncem března a tento výbor, ten společně hlasoval proto, abychom i sociální dopady Eh, nechali více osvětlit v tomto impact assessment, více než tomu bylo dosud. Což přeci znamená, že to eh, nenastalo dostatečně a že bychom do budoucna měli pověřit komisi, aby to udělala důkladněji, než tomu bylo dosud. Takže nebylo to pokryto. A poslední bod. Profesní průkazy. Mm, jsem velice zvědavá. Já jsem vůbec mm, zvědavá, když se podívám na 50 návrhů toho, jak se to má přetavit v tuto mm, směrnici, protože než uvidíme příslušnou legislativu, tak ani nemůžeme přesně posoudit, jak to bude vypadat. Já jsem podrobně zažila, já jsem zažila celou podrobnou diskuzi, pane předsedo, o průkazech mobility pro mládež. A trochu se divím tomu, co z toho e, vzešlo, protože s velkým nadšením jsme se do toho pustili. Myslím, že to bylo v sociálním výboru, kde jsem to taky schvalovala. A teď zjišťuji, že mm, u mnoha mladých lidí, kteří opouštějí školu e, nebo opouštějí univerzitu, že to vůbec pro ně není tématem. Oni ani nevědí, co to jsou tyto průkazy mobility. A mm, e, to přece bylo vytvořeno pro mladé lidi, aby se jim dala možnost Eh, pozbírat si takové eh, body plus pro zaměstnavatele. Už tenkrát jsme řekli, že ne, nestačí jenom, když do toho půjdou zaměstnavatele, protože tyto průkazy mobility nebo ty body, kredity, certifikáty, které se tam zapisují, ty musí být taky uznány. Tedy eh, bylo by velice důležité, kdybychom takové posouzení dopadu nebo něco jako něco jako posouzení dopadu předali jako úkol komisi než eh, uděláme podobnou věc pro dospělé a pro jiné zaměstnance. Abychom neopakovali chyby, které už jsme učekávali. Eh, očeká, jsme udělali, abychom nevyvolávali veliká očekávání mezi mladými lidmi, že budou mít tento hezký modrý průkaz nebo pas. Ano, mluvíme o mládeži. Ale to už je minimálně 10 roku stará věc. Nebo 7, 7, 8 let Spousta věcí se tady opakuje v těchto 50 návrzích, ale musíme vědět, co z toho konkrétně vzešlo. Co se tenkrát udělalo špatně, protože jenom když toto budeme vědět, tak budeme moci z toho vyvodit správné závěry. Good, thank you very much. Výborně, děkuji. Jsou to vynikající příspěvky. Vrátíme se k tomu. Návrh 34 to myslím také obsahuje. Takže možná budeme chtít posílit návrh číslo 34. A na závěr pan Majer. A prosím vás stručně, protože chci mít eh, jistotu, že pan Buzoj může také hovořit. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. Máme tady dvě na, mm, nadřazené zprávy. Zpráva paní kolegyně Sandry a já se říkám, jestli by nebylo na čase, na čase, abychom začali přemýšlet o právním rámci, eh, který se tady už mm, objevil ve vašich příspěvcích mm, o vnitřním trhu pro naše občany, občanky. A pod tím chápu nejenom jednotlivé předpisy, které jsou určitě ve smyslu eh, našich občanů a mm, jednotlivé sociální diskuze, ať už to pojme jakkoliv, ale pod tím já chápu to, že naši občané budou mít možnost vědět, co to pro ně bude znamenat tento jednotný trh. My známe jenom jednotlivá témata, jednotlivá ehm, nařízení, to, co, čím se zabýváme v našem, eh, na našem jednotném trhu, v našich výborech. Ani nevíme třeba, ale co se děje pořádně ve právním výboru, přestože tady máme dost úzká propojení a vůbec nevíme, co se děje ve výboru pro dopravu a tak dále. Jak prosím pěkně pak mají naši občané mít tušení o tom, co se děje, nebo jak funguje vnitřní, tedy jednotný trh? To je jedno, jednoduchá otázka. Od roku 1957 Tady máme cíl společného jednotného trhu. Tenkrát už jsme to ve smlouvě, o, e, ve smlouvě formulovali. Tenkrát e, ještě byla cla a měli jsme hranice v dnešní Evropě. A Jedno po druhém se odbourávalo, ale myslím si, že máme e, ještě dnes vynikající definici, která taky už existuje 20 let. Je to e, svoboda, jsou to svobody, které chceme poskytnout občanům a občankám. svobodu e, pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. A ve všech případech je samozřejmé, že pokud něco upravujeme, tak to musíme upravit co nejsociálněji a tak, aby to bylo co nejpříznivější pro naše občany, protože to je naším úkolem. Nevytváříme zákony pro státy, nevytváříme zákony pro parlament, ale vytváříme zákony pro jednotný trh a naše občany. Ti by měli si užívat těchto svobod na trhu a všechno to co není přiměřené ze sociálního hlediska a není příznivé pro občany, je prostě špatné. A to by neodpovídalo našemu mandátu. A když tedy teď mm, před sebou máme takovéto obsáhlé zprávy, nebylo by snad na čase, kdybychom e, tady udělali obecné rozčlenění, nějaké rozumné e, rozčlenění právního rámce, který bude srozumitelný i pro nás samotné, protože jsem přesvědčen o tom, že nebo vysvětlete mi, jak funguje jednotný trh, e, ale Musíme si osvětlit jednotlivá eh, témata, abychom to pochopili. A myslím, že to platí pro nás všechny. Eh, je skutečně správné to, co děláme, pokud se nám nepodaří ehm, to rozčlenit tak, abychom eh, to učinili srozumitelným, jak to máme tedy vysvětlovat ostatním. Já myslím si, že zprávy, které máme před sebou, by byly právě tím hodným nástrojem pro toto ten zásadní rámec, to zásadní přiřazení, zásadní rozčlenění by mělo být uděláno. Když říkáme, když mluvíme o, so, o svobodě osob, k tomu patří otázky spojené se zdravím. Jestliže se mohu volně pohybovat na trhu, tak se musím vědět, co mohu udělat třeba i v oblasti svého zdraví hmm. třeba i elektronické obchodování, nebo tím myslím i pořádnou ochranu spotřebitelů. To všechno nefunguje, ale když mluvím o svobodě služeb, tak musím přesně si říct, co děláme my, co se děje v ostatních výborech abych mohl využít tuto, této svobody. Máme tady směrnici o službách, za to jsme byli zodpovědní my. Ale také máme eh, svobody v oblasti dopravy. Za to zodpovědní my nejsme, ale musíme o tom něco vědět, tak abychom to vysvětlili našim občanům. Takže to tež platí pro eh, volný pohyb kapitálu. Částečně jsme za to zodpovědní, ochrana spotřebitelů sem patří a mm, také spotřebitelské úvěry. Ale co se děje v výboru pro eh, hospodářském? To jsou rozhodující otázky pro naše občany, kteří o tom ani nevědí. A to říkáme tady eh, ve výboru pro jednotný trh, který přemýšlejme o takovýchto věcech, když máme před sebou tyto zprávy, jestli bychom konečně neměli jednotný trh, který je důležitý nejenom pro náš výbor, ale který se projednává i v ostatních výborech, abychom to prezentovali tedy společně. A takové zprávy, na kterých se, který se účastní eh, jiné výbory, ty jsou právě vhodným nástrojem. Nechci teď jít do detailů, chtěl jsem jenom udělat takovou malou poznámku a zasadit se za společný jednotný trh jako právní řád, právní předpis, řekněme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To je zajímavá myšlenka. Máte možnost předložit svůj vlastní návrh, pokud chcete. Je to velice ambiciozní. Asi by to zapadalo spíše do zprávy Kalniety, je to zajímavé. Nyní požádám paní Bramte o několik poznámek a pak se vrátíme panu Dekamposovi a pak se dostáváme ke zprávě pane Buzoj. Budeme mít asi hodinu k dispozici, čili bychom to měli zvládnout. Paní Bramte, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za diskusi k této části o jednotném trhu, jak už jste říkal, je to velice zajímavé. A paní Gebhardt zúraznovala, že to je také důležité pro komisi, která chce dát orientaci našim politikám na jednotném trhu, čili věnujeme patřičnou pozornost zpětné vazbě v případě aktu o jednotném trhu. Pokud mohu tady odpovědět, paní Rile se ptala na to odpovědné půjčování, na ty úvěry říkal to i pane předseda, podíváme se na otázku ochrany spotřebitelů. Dáme důraz na tyto kroky a možná to nebude úplně tak, jak je to uvedeno v tom samotném návrhu, ale spíše se chceme zaměřit na předcházení problémům ze strany těch, kteří si půjčují a také poskytování finančních služeb, to znamená, chceme udělat vše pro to, abychom předešli krizi, ke které došlo například v USA. To bude důraz toho budoucího návrhu a ten má být vytvořen komisí v letošním roce. Je tedy důležitý dokument a Máme ji předložit spolu s návrhem o základních bankovních službách. Já si myslím, že oba dokumenty jsou velice důležité, protože poskytují spotřebitelům patřičnou ochranu. Co se týče veřejných zakázek, zde bych chtěla zdůraznit skutečnost, že provádíme hloubkovou revizi v oblasti legislativy pro veřejné zakázky. Také zjišťujeme, jak služby v obecném, veřejném, ekonomickém, hospodářském zájmu mohou být zajímavé pro soukromé osoby, tak o tom také budeme diskutovat v kontextu těch obecných hospodářských služeb v obecném zájmu a také, jak jsem říkala, bude to na základě toho dokumentu, který má vytvořit komise do konce letošního roku. Čili dáváme důraz na všeobecný rámec pro služby ve všeobecném hospodářském zájmu, ale prosím věnujte také pozornost tomu, že tady jsou konkrétní aktivity. To tady neznamená, že komise je nečinná, nicméně chceme slyšet názory, jak tyto konkrétní kroky budou hodnoceny a co musíme ještě poskytnout. Co se týče dopadu eh, té tzv. sociální doložky, zde bych chtěla zdůraznit, že komise tvrdě pracuje na tom, abychom udělali skutečné hodnocení sociálních dopadů, to znamená, že v tuto chvíli asi neposkytujeme patřičné výsledky, ale chci vás ujistit, že v rámci Evropské komise máme hodnotící komisi, která se zaměřuje na jednotlivé podrobnosti. Máme velice přísná vodítka, pokyny, je to velice pracné, ale díváme se také na otázku toho hodnocení. Je, takže jsme rádi, že vytvořením tohoto orgánu jsme také spustili diskusy a věřím, že činnost této oblasti se v budoucnosti zlepší. Je důležité, aby komise provedla skutečně náležité hodnocení sociálního dopadu. Děkuji. Když se podíváte na ten bod 41c, tak eh, tam píšete, že jste navrhli něco, jaké změny, co se týče hypoték a co se týče kritérií pro ochranu spotřebitelů. To pro mě znamená, že chcete liberalizace trhu hypoték. Samozřejmě to je jiná věc než směrnice o ochraně spotřebitele. O těch indikátorech budeme hovořit později, říká pan předseda. Jak již jsem říkala, když se bavíme o integrovaném vnitřním trhu, tak to nebude důraz té navržené legislativy. Větší důraz se dá naopak ochraně spotřebitele. Um, Děkuji. A na závěr pan zpravodaj Antonio, prosím. <clears throat> Eh, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat všem kolegům za nejrůznější bohaté návrhy a jsem také vděčný za tu kritiku, která zazněla. Asi si vzpomenete, že pan komisař Barnier, když jsme probírali jeho dokument, tak odpověděl, to byl ten 51. bod, že Díky této práci má komise plné ruce práce. Bavíme se tedy oblasti, která zapojuje tolik výborů, tolik komisařů, je tak různorodá, že s tím musíme počítat eh, do konce naší práce a také nás upozorňuje na to, že určitě bude zaznívat velká kritika, která se týká vize, která byla přijata. Celá řada lidí určitě to bude kritizovat, že to je příliš vágní, že eh, máme těch 50 bodů komise, které budeme muset řešit jedno po druhém, nebo že budeme chtít něco konkrétnějšího. Čili byli jsme upozorněni na to, že se s takovouto situací budeme muset smířit, že tady je celá řada oblastí činnosti. Co se týče paní Tun, chtěl bych poděkovat za vaše poznámky. Chtěl bych poděkovat, jakým způsobem jste kriticky zhodnotila strukturu mé zprávy. Poznamenal jsem si vše, beru to v úvahu a musíme přijmout stejný postup při přípravě struktury jednotlivých zpráv. Já se také snažím zlepšit tu část, která se bývá společnými hodnotami a návrhy. Dále je tady otázka obecné hodnocení, kde chceme posílit důvěru eh, spotřebitelů v jednotný trh. To vychází přímo z návrhu komise. Beru tedy v úvahu strukturu eh, dokumentu komise. Dále krátkodobé cíle nebo krátkodobé priority, Jinak jsme se s paní kolegyní Tun, myslím, shodli a jsem jí velice vděční za veškeré poznámky. Mám pocit, že tím ovšem naše schoda končí, protože lidé mají pocit, že nemají dostatek informací, nebo jsou tady ideologické rozdíly. Je tady velká míra neschody v rámci této diskuse. Kolegyně Tun mě kritizovala, protože jsem jasně identifikoval priority. Podle ní tady není dostatečná struktura, priority. Tady například máme krátkodobou strategii, to je jedna priorita, čili to tady je. A ty priority jsem stanovil v tom patřičném pořadí. Máme tady ty jednotlivé body v té zprávě, tak tam je to jasně stanoveno. Pochopitelně ta první část je taková obecnější, ale ty další priority jsou velice konkrétní. E-commerce, čili elektronické obchodování, boj proti padělkům a také efektivní komunikační politika a také systém hodnocení sociální doložky. To jsou priority. Jak ještě víc mohu být konkrétnější? To by bylo dost obtížné. Také naše kolegyně Tun uvedla, že horizontální sociální doložka se velice obtížně zvádí, nicméně to je dáno ústavní legislativou. A to je také na 19. stránce dokumentu komise, z toho se prostě nezbavíme. Tady máme návrhy, jakým způsobem můžeme zajistit hodnocení. A když se podíváte na můj, na moji pátou prioritu v rámci těch krátkodobých eh, strategií, tak tady máme jasné stanovování tzv. benchmarků, těch standardů. To tady je uvedeno v mé zprávě a jsem velice vděčný komisi, že nám řekla, co konkrétně dělá v této oblasti. Je to velice blízké mému návrhu. Máme také elektronický nástroj, který můžeme využít, to je možné a je to zároveň na našem seznamu priorit. Nyní, původně jsme se snažili komentovat těch 19 bodů, které jsme obdrželi od komise. Komentovat je jeden návrh za druhým a v podstatě jsme konstruktivním způsobem nakonec se tyto návrhy pouze kritizovali. A já jsem se snažil uplatnit takový holistický, všeobecný přístup máme tady ty nedostatky, společné principy, hodnoty, které jsou vzájemně propojeny, ale máme tady 16 tisíc písmen, které můžeme uplatnit v rámci tohoto dokumentu, čili jsme takto omezeni. Nicméně můžeme vzít v, na, v potaz všechny návrhy, které padly. Kolegové, chtěl bych vám poděkovat, chtěl bych poděkovat paní kolegyni Tun, Eh, chtěl bych poděkovat za jak návrhy, tak veškerou kritiku. Nyní je teď, eh, co říká pan Krojcman. Už jsem odpověděl v případě priorit, už jsem odpověděl v případě digitální ekonomiky. Myslím, že jsem také odpověděl na tyto body. Ano, souhlasím s tím, že bychom měli eh, poukázat také na ten systém podávání hromadných žalob. To je bod, který se nachází v návrhu komise. Zda s tím souhlasíme nebo ne, to je možná otázka, kterou se musíme ještě ujasnit. Eh, eh, Paní Rýle, vy jste mluvila o hodně deficitech, o hodně nedostatcích. A já doufám, že to budeme schopni vyřešit, tyto mezery odstranit. Eh, no Mnohé se pak objeví v našich prioritách. Roaming, roaming širokopásmové záležitosti byly zmíněny. Možná ještě k tomu nemáme dostatek údajů, ale třeba i hypoteční úvěry. Různí řečníci se k tomu vyjadřovali. Celkově z toho jasně vyplynulo, že to možná bude obtížné tady něco zharmonizovat ehm, ve všech zemích, myslím tady hypoteční úvěry, ale na druhé straně tady je potřeba jednat, protože nemůžeme věčně se držet takové situace, aby tady nastal chaos. To se děje s finančními produkty a tím se ruší úplně celá finanční rovnováha. Takže něco se tady musí stát. Dobře. Um, pak to všechno jsou konkrétní um, pravomoc dalších výborů a proto si myslím, že bychom měli Ehm, neměli zapomenout na obecný tón, který by to vše měl provázet. Pak ještě se mluvilo o klimatických změnách. To je sociální horizontální doložka. Měla by se aplikovat i na klimatické změny tomu, co říkali eh, další kolegové. Už jsem se zmiňoval o mm, službách eh, veřejného ekonomického zájmu. Myslím si, že bych eh, k tomu mohl udělat, mohl k tomu dodat pár poznámek. Malcolm mluvil o 12 letech a tady bude možné udělat politické usnesení pro rámcové texty a to je pravda, protože tohle potřebujeme. Což znamená, že jako kdybychom měli strach, že e, takovou situaci přijmeme. Každá země se pak stáhne, e, bude se opírat jenom o své vlastní e, tradice, ale i tady máme usnesení, která učinili soudní dvůr. Možná nebyla ta usnesení příjemná, ale byla důležitá. Důležité je tyto věci ale jasně říct. A teď k imidži eh, jednotného trhu v očích občanů. Malcolm má pravdu, to je také na mém seznamu priorit. Tady je napsáno rozvoj a efektivní eh, účinná prezentace jednotného trhu eh, pro občany. A proto si taky myslím, že mm, veřejnost by měla být lépe informována. Je tu ještě jeden bod, eh, který eh, právě Malcolm kritizoval. Já v této zprávě říkám, že musíme se soustředit více na vytváření pracovních příležitostí. To je jistě objektivní kritika, jsem schopen ji přijmout. A pak ještě říkal, že se plánuje převádění eh, výroby a že se musí podnikům v tom zabránit, jít tady do defenzivy. Já to vidím přesně tak jako Malcolm. Možná bychom ehm, se na to měli více ve zprávě a v jiných zprávách soustředit. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem kolegům za eh, jejich poznámky a pokusím se jednotlivé body zohlednit. K tomu, co říkala Evelyn Gebhardt a Barbara Weiler. Myslím si, že už jsme eh, se tomu věnovali, kdy, když jsme mluvili o službách ve veřejném zájmu. To je téma, které musíme ještě více vzít v potaz a konečně bych chtěl poděkovat eh, Eh, za to, co říkal pan Majer. Pan Majer. Totiž eh, řekl přesně to, za co se tady zasazujeme. Posílit a vytvořit právní rámec. Měli bychom předtím mít strach, měli bychom tento právní rámec řídit. A pak druhá věc, eh, sociální komponenta. Občan musí vědět, co se děje. To je naprosto jasné. 20 let Tady máme jednotný trh, volný pohyb a proto bychom měli už kvůli občanům, kteří nás zvolili, tyto věci vylepšit a proto to naprosto podporuji a zdůrazňuji to, co bylo řečeno. Doufám, že dojde, že, že doufám, že budou předloženy k tomuto ty správné pozměňovací návrhy. A pak ještě eh, dva podstatné body, ale o tom jsem už mluvil, komise, hypoteční úvěry a služby ve veřejném ekonomickém zájmu. A proto to teď mohu nechat. Děkuji. Děkuji za velice obsáhlou odpověď na všechny naše otázky. A teď eh, poslední, ale určitě to není méně významná zpráva. Eh, Mm, kolegy Busoj. Eh, myslím si, že tak půl hodinky můžeme mít rozpravu, eh, takže máme teď 10 minut na to, abychom to zrekapitulovali. Myslím si, že doufám, že pan Karas přijde, protože je stínovým zpravodajem za EPP. Eh, paní kolegyně Veno je tady, paní Rüle. Paní Rüle pokrývala vlastně dnes všechny tři zprávy. Pan Kožušník je tady také za ECR. A možná ještě někdo by chtěl něčím přispět k této zprávě. Takže bych rád toto uzavřel, tento seznam řečníků, paní Krátce ještě. Chtěl bych uzavřít seznam řečníků, protože nechci příliš eh, mrhat eh, časem eh, a paní Prompta ještě také promluví pak. Takže prosím, kdybyste se mohli vyjadřovat stručně, kolegové, abychom se nedostali pod tlak. Paní Veňo, myslím, bych chtěla začít s rozpravou za stínové zpravodaje. Merci, Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat panu Busojovi, protože jsme opravdu velmi dobře spolupracovali na několika schůzkách, které jsme spolu měli. A k té zprávě pana Busoje chci říci, že jsou to priority. Tedy ty priority, které si pamatuji a které v podstatě tak trochu souvisí i s ostatními zprávami. Já blahopřeji panu Busovi za to, že vypracoval velmi jasně strukturovanou zprávu jsou tu jasně vyčleněné ty části, jasně vyčleněné priority, i když třeba já, ale o tom ještě budeme hovořit, bych to stejně nestrukturovala, já bych tam prohodila si část 3, 4, to je vlastně trh pro podniky a trh služeb. To jsou samozřejmě, tady máme struktury, služby, podniky, také občany a mně se to zdá velmi důležité. To jsou asi pro mě nejdůležitější části celé zprávy. Samozřejmě e, i digitalizace a, a další ty, ty části jsou také důležité. Jenom když se vrátím k té vaší struktuře, mně se zdá, a to je také smysl pozměňovacích návrhů, které um, máme, u té první části, to znamená jednotný trh inovace, tam je potřeba zdůraznit v šestce a sedmičce význam tohoto trhu a také kritéria, které v podstatě za tendry máme, nebo pro tendry máme, protože tady musíme chránit zejména malé podniky, chránit je právě, když vstupují do soutěží, protože oni jsou často subdodavatelé. A což je samozřejmě významné také pro ty, kdo tedy se zapisují do soutěží. Jsou tu také environmentální kritéria která jsou eh, důležitá, protože my přece bojujeme proti klimatickým změnám a je velmi důležité, aby malé střední podniky měly přístup k těmto soutěžím s jasnými kritérii a byly právě jaksi mm, dobře právně eh, zarámovány všechny ty podmínky. To jsou tedy další kapitoly. Potom odkaz mm, na investice do dopravní infrastruktury, energetické Eh, infrastruktury, to je velmi důležité, zejména z hlediska PPP toho partnerství. A navážu na druhou čanu, část vaší práce. Vy hovoříte o poštovní směrnici. Myslíte na skutečně vytvoření všeobecné služby? To se mi zdá velmi důležité. Potom eh, priority, to vás asi nepřekvapí u třetí části, to je bankovní, bankovní trh, bankovní sektor to opravdu navazuje na zejména tedy pana Koreje do Kompose, jeho zprávu. To je velmi důležité jak pro podniky, tedy malé podniky a občany, kteří stojí za nimi. Tady by bylo dobré tedy zpřesnit, jaká jsou pravidla bankovního sektoru a jaké kontroly bychom měli provádět možná tady ne, nelze použít termín harmonizace, ale jakési guidelines, jaké tedy dá tyto guidelines na úrovni bankovního sektoru, protože tady jsou obrovské rozdíly mezi státy i v rámci státu mezi regiony. Čili bylo by důležité upřesnit, jaký směr tomu chceme dát. A jaké limity by se neměly překročit dále, co vás asi nepřekvapí. Musíme Eh, upřesnit, když hovoříte o růstu a hovoříte o ní často, to je dobře, tedy vytváření pracovních příležitostí. To znamená inovace pro malé střední podniky, služby a už se k tomu dostáváme, Malkome, to jsou ty eh, slavné služby všeobecných za obecných zájmů, o tom jsme hovořili hodně už dnes dopoledne Opravdu o tom musíme znovu diskutovat, totiž o tom, zda máme mít právní rámec, který všechno uzamkne, asi ne, ale zároveň paní Koraza byl a já taky se jí budu ptát, co, tím, co myslí deregulací, protože pokud se pustíme do tohoto systému, tak si myslím, že jdeme proti tomu, co by si přáli naši občané a malé a střední podniky. Takže o tom jste zatím moc ve čtvrté části nehovořili, čili já udělám pozměňovací návrhy tady k té části. Mně se zdá, že je potřeba tady stanovit kritéria hodnoty, protože je to dobře zahájené v rámci krize a může to pomoci malým středním podnikům, aby nacházeli pracovní příležitosti a na všech, ve všech územích zajišťuje to sociální soudržnost, služby pro malé střední podniky, to všechno je samozřejmě propojeno s přístupem k veřejným soutěžím, k PPP a zejména u těch přeshraničních oblastí, u druhé kapitoly, tam je potřeba to ještě zdůraznit. Obecně jinak. Samozřejmě tu něco i chybí a pro mne by to bylo důležité zdůraznit. Je to ve čtvrté části v oblasti služeb. Je totiž důležité ve všech přeshraničních oblastech, abychom sledovali správnou, co nejlepší realizaci, aplikaci směrnice o službách pro každou část území. A tím se dostáváme a předseda o tom hovořil budoucí Eh, směrnici o profesních kvalifikacích. Pan Busoj o tom hovoří v kapitole poslední v části 20 a mně se zdá u profesních kvalifikací a včera byla schůze na komisi s panem Týčerem, který se o to stará. A skutečně jsme hovořili s profesionály a zdá se možné snad, že bychom mohli mít jakousi profesní evropskou mapu, alespoň pro některé od, od, od, obory, pro lékaře, pacienty třeba, ať už jsou spotřebitelé nebo profesionálové. A to všechno propojit v rámci našeho vnitřního trhu, protože to funguje už dnes dobře, ale všechno to může být vylepšeno a i tady by to bylo plus pro malé střední podniky, kdybychom to dokázali zpřesnit, čili my podáme pozměňovací návrhy, aby se to upřesnilo. Jinak ta zpráva je dobrá a priority jsou tam jasně vytyčené a myslím, že se to dobře propojí s těmi eh, předchozími zprávami paní Kaněty. Já opravdu jsem ji podrobně četla, podám nějaká zpřesnění a potom, jestli směrnice nebo nařízení, no to je otázka diskuse Myslím, že bychom neměla dělat, eh, by se neměla dělat eh, nařízení jenom proto, že to nazýváme nařízení. Je to příliš eh, mnoho regulace, občanům už se to nelíbí, méně regulace, ale kvalitní. A samozřejmě bylo by dobré, aby jednotlivé vrstvy jasně ukazovaly, jaké jsou potřeby občanů, teritorií, jaké jsou potřeby podniků. A když tomu dáme takovéto jasné prioritní směry, tak budeme moci spolupracovat s komisí. Já doufám, že rada bude ty, ty, ty hlavní směry držet spolu s námi, protože to je zásadní. Uh, Chtěl bych poděkovat, že vedete práci v oblasti vzájemného uznávání těch profesních kvalifikací, což bude důležitý prvek také v letošním roce. Čili teď dám slovo zpravodaji eh, Omaru Karasovi za EPP. Pane předsedo, paní zpravodajko, dámy a pánové, promiňte, že jsem se dostavil opožděně, ale v eh, výboru Econ jsme právě měli slyšení eh, s novými šéfy ehm, bank, pojišťoven a dohledem nad cenými papíry, takže jsem musel čekat, až moje otázka bude zodpovězena. Děkuji za to, že jsem se teď dostal na řadu. Nejprve ke zprávě chci pogratulovat, ale měl bych pár kritických poznámek. Tady k tomu máme i naše pozměňovací návrhy. Nejprve článek 9. E, v souvislosti s posílením e-commerce e, a odkazem na harmonizovaný evropské smluvní smlouvu, e, dnes odpoledne v výboru, výboru budeme mluvit o, e, budeme hlasovat o směrnici o právě spotřebitelů a jsem toho názoru, že nejprve musíme vyčkat, e, jak tento ambiciozní projekt bude realizován, než se e, pustíme do dalšího kroku. Zvláště jednotná, jednotné smluvní právo může existovat jenom, když to bude přinášet jasné výhody pro malé a střední podniky. Druhý bod, článek 13. Tady se jedná o informace, myslím, že těžiště by mělo být na kompaktních a e, pokud možno z jednoho kontaktního místa dodávané, dodávané informace. Nejde jenom o rozšíření, jako takové. Jde o soustředění se na transparentnost a e, jasnost, jasno, a aby věděli, kdo tyto informace dodává. A třetí bod se týká e, zadávání veřejných zakázek. Tady e, máme deficity, protože je žádoucí flexibilita, ale v této souvislosti bychom měli zdůraznit zvláštní stanovisko a měli bychom zvláště zohlednit směrnici o službách veřejného zájmu, článek 18 je mým dalším bodem, Týká se to nečistých obchodních praktik Mm, tady v mé skupině je řada lidí, kteří si myslí, že to je koncipováno příliš má, mm, úzce, protože nejenom malé a střední podniky, ale i velké podniky mm, eh, to postihuje. Evropský parlament eh, už v roce 2008 eh, vyzval komisi k tomu, aby zabránila takovýmto praktikám a aby začala být aktivní, ale bohužel do dneška nebyl předložen v tomto smyslu žádný návrh. A já na tento závažný problém budu neustále upozorňovat probrat, můj pátý bod. To je oblast ehm, koncesí ehm, u služeb. Ehm, chtěl bych připomenout, že parlament v roce 2009 eh, napříč všech, všemi frakcemi se vyjádřil proti evropskému rozšíření. My si myslíme, že současný právní rámec je dostačující, platí obecné principy smlouvy, které se týkají způsobu práce Evropské unie, heslo zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, nezbytná flexibilita, a boj proti zkreslování konkurence. To všechno je, jsou nezbytná opatření. Také bych chtěl požádat o to, abychom si zvážili ještě předtím, než budeme vydávat nějaký nový formulář nebo budeme vyžadovat nějaký nový průkaz k profesní kvalifikaci, tak bych chtěl požádat, abychom vyhodnotili, jaká je přidaná hodnota eh, současného eh, dodatečného formuláře. Co by to znamenalo? Kromě toho mm, musí dojít k posílení našich podniků a mm, ty rejstříky, registry těchto podniků se musí více propojit. Já tuto zprávu v tomto smyslu považuji za dobrou a jsem přesvědčen, jsem jsem optimista, že s touto zprávou mm, bude eh, silný hlas parlamentu slyšet a že mm, naše akce dodají podnět komisi tak, aby tento e, akt o jednotném trhu se dostal konečně do pohybu a aby byl dynamický, ale poprosil bych komisi, aby nám také pomohla mm, v tom, aby tato dynamičnost byla citelná a ne jenom, abychom, e, aby se to vyjednávalo mezi jednotlivými komisaři. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, pane Krasi, A nyní má slovo paní Jirula. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodaji a vítám eh, jasnou strukturu a priority, ale mm, já bych měla pár poznámek. První věc. Malcolm zmiňoval vytvoření, vytváření pracovních příležitostí už při předešlé zprávě. Já si myslím, že téma vytváření pracovních míst mm, je mm, důležité právě v této části, v této zprávě. Ostatně i komise to takto zmiňuje. A já bych tady mm, byla ráda, kdybychom udělali odkaz na velké možnosti, které nám skýtají zelené technologie, ochrana životního prostředí, ekotechnika, tak se dají vytvářet pracovní místa. A komise ve svém novém sdělení by měla něco říci také ke strukturální politice. Zdůrazňovala také, že politika soudržnosti půjde v tomto směru. Tady uděláme pozměňovací návrh, protože si myslíme, že je to důležitá součást Eh, této zprávy. Druhá věc, kterou postrádám, to je bod 3. Vy tady eh, zmiňujete evropský patent, ale nezmiňujete eh, to, co komise navrhuje v oblasti standardizace a normování. To považuji za důležité, to by se mělo doplnit. Myslím, že je to jedna z priorit tohoto výboru. A proto bychom k tomu něco měli říct. Pak jsem chtěla upozornit na to, že komise rovněž zmiňuje mm, opatření 8 a 10, to je téma přepracování mm, e, e, směrnice o energii, mm, ekologický otisk a další věci. To jsou záležitosti, které mám pocit přišly zkrátka v této zprávě a já bych tady chtěla mít nějaké doplnění. Další bod, můj předřečník už o tom mluvil, nejasné nebo řekněme různá, rozmanitá opatření komise v oblasti zadávání veřejných veřejných zakázek. Tady bych taky si přála jasnější strukturu. Eh, zajímavé je, že na jedné straně se eh, máme v úmyslu udělat vyhodnocení, ale mm, eh, na druhé straně máme mm, navržena dvě nová zákona opatření. Otázka je, jak to jde dohromady s lepší regulací, mm, když naopak dochází k další fragmentaci. Myslím, že bychom nejprve měli se dohodnout na vyhodnocení, než se budeme pouštět nebo připravovat nová zákonná opatření, protože jinak Eh, toto celé roztříštíme. A eh, komise taky navrhuje eh, koncese ve službách. Kolega Karas už nezbytné poznámky udělal, takže já to nepovažuji za smysluplné toto upřednostňovat předtím, než dojde k vyhodnocení a než to vyhodnocení přinese konkrétní výsledky. A pak návrh 24 komise E, to u vás nenacházím, nebo spíše se o tom diskutovalo jenom na okraji. Komise tady na rok 2011 navrhuje společný nástroj v Evropě, tak abychom byli uschopněni docílit větší symetrii při přístupu k zakázkám v průmyslových zemích a Podobně tedy otázka reciprocity. E, myslím si, že i toto by si měl výbor zvážit, jestli bychom neměli předložit otázku ústnímu zodpovězení nebo něco podobného, a to na další plenárce tak eh, abychom vytvořili takový katalog opatření a vyjasnili ho s komisí, protože se obávám, že když to všechno se bude dít izolovaně, tak poté eh, budeme mít velmi nejasné struktury tady v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tady bych akutně eh, požádala, abyste to vyjasnili a to bylo vlastně všechno. Děkuji. Uh, um, Děkuji a nyní má slovo pan Kožušní, prosím. A paní Kratsa Bild paní Prompton a na závěr pan Busoj. Předsedo, já bych chtěl nejdříve ocenit eh, kolegu Christiana Buzoje, protože si myslím, že od té doby, co jsme se před Vánoci ve Štrasburku poprvé sešli, tak eh, jsme se dostali podstatně dál. Já možná úplně jenom obecný komentář eh, na začátek a pak dvě konkrétní připomínky. Já jsem tady seděl a pozorně jsem poslouchal od, od rána všechny tři části, eh, řekněme, zpráv eh, k vnitřnímu trhu. Eh, my se vnitřním trhem takzvaně defaultně zaobíráme a je pro nás určitě důležitý. Určitě jsme s velkou částí tady přivítali Montyho zprávu, o které já jsem sám řekl, že ta zpráva je velice sexy, ale mám velké pochybnosti, co se týče potom odvahy jednotlivých politiků, jak na evropské, tak na národní úrovni ji realizovat Eh, myslím si, že my, na, my společně na, na, výboru se v tomto smyslu bez problému zhodneme, nicméně eh, mám pocit, že když se snažíme vysvětlovat potom v národních státech výhody eh, jednotného trhu, tak někdy narážíme na nechuť, případně konkrétní lokální problémy jednotlivých národních vlád. Takže já jsem přesvědčený, že Eh, v tomto smyslu pro prosazování eh, jednotného trhu eh, velkým klíčem je Evropská rada a proto bych chtěl apelovat na radu, co se týče maďarského předsednictví, aby do svých priorit zakomponovala, jakože je tam má více jednotný trh. Takže to je jenom obecná poznámka k těm zprávám jako takovým. Co se týče zprávy Kristiana Buzoje, Eh, já mám jenom dotaz, protože ty diskuze probíhaly eh, kontinuálně. Eh, formulace, která je tam možná v českém překladu, podporuje vytvoření nové strategie DPH. Nás spíše více vysvětlit, aby to nebylo takové tiché směřování ke sjednocení DPH. A pak samozřejmě podpořím větší zdůraznění standardizace a normalizace v té zprávě jako takové, nejenom tedy na, na segment služeb. Děkuji. Euh, Jenom chci vyzvat paní Koraza Blte. chtěla bych také poblahopřát eh, kolegovi panu Busojovi. Jsem velice ráda, že chce snižovat administrativní zátěž v případě podniků. Nicméně stále se nacházíme na počátku těchto snah těch konkrétních činech to není úplně tak jasné a doufám, že se nám to podaří prosadit. Chtěl bych, chtěl bych na úvod říct následující. Velice mě znepokoje ten ideologický přístup, co je dobré pro občany a co je dobré pro podniky a pro trh, tak jak to je v přístupu té předešlé zprávy. A z metalogických důvodů musíme rozdělit práci do tří zpráv. Já bych ráda ovšem předložila vizi. To, co je dobré pro podniky, není špatné pro občany a naopak, co je dobré pro trh, nebude špatné pro občany. To bych chtěla zdůraznit. Jak chcete implementovat sociální Evropu, základní práva občanů, když naše vlády jsou zatíženy ohromným schodkem, ohromným dluhem, čili kdo bude vytvářet zdroje, kdo bude vytvářet sociální Evropu, pokud neodstraníme překážky podnikům, aby byly konkurenceschopné na globálním trhu. Kde najdete zdroje, aby mladí lidé nebyli nezaměstnaní? Podniky musí mít možnost dostat se z okovů tam, kde jsou překážky. Musíme najít odpovědi na tyto otázky. A to je součást mé odpovědi na regulaci. Říkáme, že regulace není to, co chtějí občané i podniky. Na druhé straně říkáte, že naši občané nám vyčítají, že máme příliš mnoho nařízení. To znamená přesně tuto věc. Musíme mít méně národních výjimek, méně uh, národní legislativě musíme mít eh, chytrou regulaci, která bude jednotná, musíme snížit administrativní zátěž a náklady pro podniky, to bude dobré i pro občany. V podstatě v tom podnikatelském aktu je to vše uvedeno, takže bychom jej měli náležitě aplikovat. Nyní k samotné zprávě. Musíme být mnohem přísnější. Musíme odstraňovat překážky, abychom zajistili ten základ volného trhu, to je volný pohyb zboží a osob, služeb, také právo na podnikání, místa podnikání. Jsem velice ráda, že připomínáte implementaci um, směrnice o službách, ale také bych byla ráda, aby se to samé zmiňovalo o směrnici o zboží. Dále konkurenceschopnost. To slovo se objevuje ve Eh, sdělení komise, nikde jinde se to slovo neobjevuje. Musíme mít takzvané evropské globální šampiony, takové podniky, které jsou schopny konkurovat na celosvětových eh, trzích. Musíme konkurovat eh, Číně, Indii. Nebudeme to dělat pouze, když budeme mít sociální Evropu, ale musíme mít také silné podniky. Eh, kteří přebírají sociální sdílenou odpovědnost, ale nemůžeme tedy nezmiňovat eh, tu konkurenci a konkurenceschopnost. Další věc, kde chci větší vysvětlení, článek 15, který eh, zdůrazňuje společnou konsolidovanou daň pro podniky. Chtěla bych vysvětlit, že v první řadě bychom měli zmínit, že daně, které mohou mít nějaký diskriminační účinek na místo podnikání eh, společností v jiných členských státech a podobná legislativa, která může být diskriminační, jako nejrůznější obchodní zákony. Podobně článek 18, tady hovoříte o malých a středních podnicích. Mě by zajímalo, co, chce, co máte na mysli, když říkáte, že chce přijmout nezbytné regulační opatření, která mají chránit malé střední podniky. To vypadá jako taková bomba, která by mohla vlastně odpálit celou tuto zprávu. Děkuji. Děkuji. Ano, to je týmová práce. Tady v akci pan Kore, eh, mm, jsem, prosím, velice stročně. Ano, velice stručně, pane předsedo, eh, kolegyně krátce zmínila eh, přímo zprávu, tak si myslím, že bych měl reagovat. Ona se zmiňovala o třech příkladech méně byrokracie, mm, méně, nezbyt, méně byrokracie, více inteligentnější harmonizace a pak mm, příklady pro malé střední podniky. Já velice souhlasím, naprosto souhlasím s mm, jejími návrhy. Myslím si, že Evropané však nepotřebují deregulaci, která by nebyla inteligentní deregulace, která nebude inteligentní, to je něco, co nepotřebujeme. A nikdo v, při minulých diskuzích se nezmínil o tom, co je, že o tom, co je dobré pro podniky nebo korporace, že to je přirozeně špatné pro občany. Nikdo to neřekl. A ne, je mi líto, ale nikdy to nebylo vyřečeno. Asi je to nesprávná interpretace toho, co bylo napsáno, pak, když to bylo napsáno, ale mě, eh, my mě neznáte, paní kolegyně. Ale chtěl bych jenom, abyste věděli, že eh, jsem byl ministrem, že, že jsem byl ministrem, vytvářeli jsme public private partnership v veřejných nemocnicích. Konce se to byly, tady se, se převáděli do soukromého managementu a vytvářely se eh, veřejné nemocnice pod záštitou eh, takových veřejných podniků. Takže já vlastně, mě nemusí nikdo poučovat v těchto záležitostech. Děkuji. Děkuji, jsem potěšen, že se dostáváme eh, do mm, centra takové živé diskuse. Děkuji vám za to, kolegové. A teď eh, paní Promta nám řekne pár závěrečných slov. Nejprve pan, k zprávě pana Busoj a potom ještě ostatní obecné poznámky, bude-li tak, eh, bude tak chtít o celém balíčku našich zpráv a potom dám slovo panu Busoj. A pak ještě udělám já pár závěrečných poznámek, hm, buď hm, paní Kaněti nebo pan eh, ještě další kolega bude chtít ještě něco dodat a myslím si, že do 12.30 skončíme. Paní Promta nejprve. Děkuji. Pane předsedo, děkuji. Obecně ano, velice vítáme skutečnost, že zpravodaj a výbor se pokoušejí eh, pracovat ve směru identifikace priorit. Chápeme, a to bylo dnes vidět eh, z diskuse, že je to obtížné. Je tady řada otázek, které bychom rádi všichni eh, řešili a máme asi 200 opatření různých, měli jsme asi 200 opatření, když jsme začínali v komisi s touto prací, ale jak jste sám zdůraznil, je tady opravdu potřeba vytvořit priority tak, abychom byli schopni dostat slibům. Ne, ne, musíme si připomenout skutečnost, že naším cílem tady je eh, dohoda mezi třemi institucemi v tom, eh, co by se mělo udělat, jaké priority, co jsou akutní věci. Takže to, o to teď jde ne, nemusí se nutně říkat eh, komisi, aby přicházela s novými iniciativami, ale my všichni souhlasíme s tím, že ano, ty by měly přijít, měli bychom s tím přijít velice rychle. A proto je tady také prvek mm, proveditelnosti a konkrétnosti eh, některých těchto opatření. Některé jsou, jsou tady různé, některé jsou konkrétnější než jiné a dnes jsem viděla, že uznávání profesních kvalifikací Eh, tyto karty nebo průkazy jsou vysoce na naší agendě, v našem programu, jsou velmi konkrétní. My na tom tvrdě pracujeme a paní Veniu o tom hovořila, stejně tak jako mý kolegové, kteří teď diskutují s profesionály. A toto by mělo přinášet přidanou hodnotu. Je to konkrétní, ale eh, jak jsem řekla předtím, jak říkala, myslím, paní Weiler, musíme zajistit, aby to přineslo přidanou hodnotu, aby to fungovalo a pokud to tak nebude, tak eh, mělo by to fungovat mezi všemi profesionály, měli bychom to skutečně stři, mít střiženo na míru a velice se v tomto angažujeme, bychom toho docílili. Další body, eh, veřejné zakázky, toto je široká oblast. Týká se mnoha politických oblastí, inovací například, o tom se bude diskutovat dnes odpoledne. Jak jsem pochopila, paní Rüle říkala, že eh, se zdá, že tady dochází k rozštěpení, roztříštění této agendy. Ano, jistě, že budeme odpovídat na otázky, ale myslím si, že veřejné zakázky eh, musí hrát svou roli v, rů, v různých z různých pohledů. Ehm, my se na to díváme velmi obsáhlým, ehm, kompaktním způsobem, ale znovu se to objevuje v různých vlajkových iniciativách a ukazuje nám to, že jaký je, eh, jak, se te, jak se přelévají ty jednotlivé sektory. A také nám to ukazuje, že eh, to je velice silný, mocný nástroj. My chceme zdůraznit růst, chceme nalézt vhodný způsob mm, financování, mm, tak, aby veřejné instituce mm, lépe vydávaly peníze moudřejším způsobem. A to by mělo být naším klíčovým bodem v, otázkách veře, v otázce veřejných zakázek. A bych to zrekapitulovala, my velice povzbuzujeme tyto priority, tyto priority a úsilí, které bylo vyvinuto mezi členy výboru a zvláště zpravodaj. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych také poděkovat, že jste tak aktivní v této oblasti. To je pro nás velice dobré. Teď je Kristian Buzoj. Chtěl by se to shrnout možná sebe budu hovořit eh, rumunsky, abych mohl být konkrétní. Eh, děkuji. A děkuji všem eh, fiktivním stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří kladně ohodnotili tuto zprávu projdu těch pár poznámek, které jsem se vyslechl. Budeme mít jistě příležitost o tom ještě hovořit daleko hlouběji, hlouběji až budeme mít ve Štrasburku schůzky se stínovými zpravodaj. Paní Gebhardt, chci říci, pokud jsem udělal odkaz, odkaz na Silicon Valley, tak je to proto, že jsem chtěl podpořit inovaci ne, že bych byl přímo pro francouzský systém, co se inovace týče. Ve, já hovořím o klastrech ve své zprávě a také hovořím o ochraně životního prostředí. V kontextu trvale udržitelného rozvoje hovořím o zelených technologiích, ochraně životního prostředí, o, o klimatických změnách. Samozřejmě, že toto všechno musí být zdůrazněno a jsem otevřen všem pozměňovacím návrhům, které ještě posílí tyto prvky týkající se právě životního prostředí, klimatických změn a trvale udržitelného vývoje. Chci také poděkovat za vyhodnocení společné práce. Já už jsem měl možnost pracovat s paní Verňo a souhlasím v tom smyslu, že tu musíme odkázat také na dopravní a energetickou politiku. Mám v úmyslu předložit jeden pozměvací návrh v tomto směru. Jenom protože nebylo dost místa, tak jsem to všechno nezmínil, takže od vás opět očekávám návrhy eh, na změnu, abychom mohli dospět ke kompromisním návrhům a bude se to tedy týkat energie a dopravy. Co se týče po, poštovních služeb. Nemy, eh, jsem na Evropskou poštovní službu, ale i to je, myslím, dobrý nápad. Mám v podstatě přání správně sem zařadit směrnici o poštovních službách. Myslel jsem zejména na opatření, která se týkají elektronické nějakého využívání. Samozřejmě, že bankovní sektor e, by tu také měl být zmíněn, takže od vás očekávám také, paní Vernio, pozměňovací návrh. Co se týče profesních kart, karet, souhlasím s tím, že potřebujeme studii dopadu. Já vím, že Evropská komise na tom pracuje. Nedávno jsem byl stínovým zpravodajem pro stanovisko z vlastní iniciativy k tomuto tématu. A někteří odborníci si myslí, že takováto karta by byla užitečná. Jiní zase se na to dívají trošku skrz prsty, zdá se jim to být další byrokratický krok, takže možná by to nemuselo být povinné, možná že by to měla být regulace, kterou prostě komise nabídne. A pokud některé profese se budou domnívat, že taková karta jim usnadní pohyb po Evropské unii a i získávání pracovních míst, tak pro tyto profese by měla existovat možnost tak, to využít tohoto systému. Také si myslím, že ten jednotný správní bod je také dobrá věc. A co se týče 18. bodu, tady bych to ještě rád vyjasnil. Souhlasím s tím, že musíme eh, připomenout lživou reklamu, nekalou soutěž, Evropský parlament eh, tady vyvolal akce už před nějakou dobou, ale konkrétní, konkrétní kroky z toho žádné nevyplynuly. A rád bych také se zamyslel nad ochranou malých středních podniků v jejich vztahu s velkými korporacemi, holdingy. Ale nemůžeme asi takto ovlivňovat fungování trhu. My to musíme udělat tak, aby se dodržovala pravidla. A chci říct si paní Rule, že vytváření pracovních příležitostí bude také zařazeno do eh, zprávy. Není jednoduché samozřejmě zamezit eh, zdvojování. Je pravda, že některé body se kříží mezi těmi třemi zprávami a my musíme najít takové řešení, aby to bylo koherentní ve výsledku a abychom ty návrhy v jednotlivých zprávách neopakovali. Co se týče ekologické daně, to je vítaná iniciativa. Domnívám se, že bych měl rozšířit asi ten bod k normalizaci, k normování, protože, a chci říct kolegům, že to byl velmi důležitý bod při diskusi ve výboru. Ta standardizace představuje velmi dobré opatření pro posílení vnitřního trhu. E, Zařadila jsem tam specifický bod ke standardizaci, ale myslím si, že to bude dobré ještě rozvinout. Panu Panu Kožušníkovi bych rád odpověděl na otázku DPH. Nemůžeme hovořit o harmonizaci eh, míry eh, TVA eh, mezi jednotlivými členskými státy. Tak dalece bych skutečně nezacházel, to by nebylo dobré, účelné. Ale co se týče zdaňování podniků, myslím si, že tady jaksi nechci jednotnou daň, co se její výše týče. Co se týče DPH, já tady mám na mysli nějaký lepší systém co do povinnosti informace o DPH, protože mezi členskými státy je to přece jenom ještě problém, dá to do nějakého vztahu, do nějakého poměru. A samozřejmě u základu daně nemyslím na jednotný na jednotnou daň, protože samozřejmě daňová politika je věcí každého jednotlivého státu. A samozřejmě ta míra daně, ta výše daně může být e, určitá, řekněme, konkurenční přednost mezi jednotlivými státy. No a já vidím, že už se musím blížit ke konci svého vystoupení. Já moc děkuji Evropské komisi za podporu Děkuji panu komisaři Barnierovi za tento akt jednotného trhu. Je to skutečně velmi dobrý dokument a teď se tedy musíme soustředit na prioritní záležitosti. Jak už jsem to uváděl, jak už jsem to řekl, já tedy vypracuji pozňovací návrh, kde bych uvedl těch pět prioritních opatření, těch pět klíčových bodů ale nejprve si počkám na návrhy kolegů, abych je mohl zapracovat, abych se nesoustředil jenom na své myšlenky u těchto priorit. A samozřejmě očekávám taká stanoviska ostatních výborů. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji všem. Myslím, že to bylo skutečně vysoce kvalitní dopoledne. Měli jsme možnost eh, náležitě prodiskutovat všechny tři důležité zprávy a také bylo dobré, že jsme se rozhodli mít tři oddělené zprávy, jak se dohodli koordinátoři, protože tady je celá řada aspektů, o kterých musíme hovořit. Chtěl bych tedy poděkovat eh, komisi, chtěl bych také poděkovat maďarskému předsednictví. Eh, vidím, že je tady kolega z maďarského předsednictví, který velice bedlivě sledoval naše diskuse a také pan ministr Šefavaj, minulý týden hovořil o tom, že se touto problematikou velice zabývá. 31. května bude zasedání rady, která se bude zabývat eh, hospodářskou soutěží, takže doufám, že tam padne to konečné eh, rozhodnutí. Teď eh, jaký je harmonogram? Původní návrh na předkládání pozměňovacích návrhů měl být 17. února ve 12, ale musíme zvážit pozměňovací návrhy a musíme hlasovat ve výboru 28. Pardon, 7. března. 28. budeme hovořit o pozměňovacích eh, návrzích, potom máme zasedání ve Štrasburku. Padlo několik návrhů, abychom měli více času na podávání pozměňovacích návrhů, aniž bychom zkracovali eh, čas, tedy abychom měli dostatek času na kompromisy. Je tady možnost, že bychom do 10. února do čtvrtka dali datum na předkládání návrhů, potom celý štrasburský týden bychom mohli vyjednávat kompromisní návrhy, aniž bychom ohrozili možnost eh, o tom hovořit 28. Eh, února. To mně přijde rozumné. Takže pokud s tím budete souhlasit, tak eh, to navrhnu takto, že 10. druhý v poledne musíte předat eh, pozměvací návrhy, to je konečné, konečný termín. Potom 28. budeme zvažovat pozměvací návrhy a 7. března ve Štrasburku, což bude v pondělí, budeme hlasovat o tomto návrhu a také do té doby obdržíme veškerá stanoviska z dalších výborů. Předšu všechny zpravodaje, ale chtěl bych vám především sdělit, že máme stanovisko eh, z Intas Econ eh, Libe pro zaměstnanost, potom mezinárodní obchod, eh, dále z výboru Regi, také z petičního výboru předseda bude podávat stanovisko, také dnes jsme slyšeli od předsedy výboru pro dopravu, čili celá řada výboru nám bude podávat stanovisko, musíte úzce spolupracovat. Je škoda, že kromě pana Kreutzmana tady nemáme žádného jiného zpravodaje, nicméně vás požádám, abyste se spojili s navrhovateli z ostatních výborů, aby jste viděli, co chtějí říct. Jenom krátká poznámka, nevím, jestli máme řešení, ale 28. to je Eh, zasedání politických skupin a naše ALDE skupina bude v Kodani, nebudeme v Bruselu, což bude pro mě trochu problematické, abych byl přítomen. Ale pokud nemáte žádné jiné možné řešení, možná ta rozprava a hlasování by mohlo proběhnout ve stejnou dobu. Možná se to můžeme přes e-mail domluvit eh, se sekretariátem, ale chtěl bych vás upozornit, že Alde bude mít tento problém. Kristiane, 28. února je jediná možnost, kdy můžeme mít zasedání a máme potom hlasování ve Štrasburku. Nebudeme no, mít tady dostatek času zvážit pozměňovací návrhy. Můžeš to vždy podat písemně, nebo můžeš delegovat někoho místo sebe eh, ze svého týmu, aby poskytl poznámky k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ale ten eh, ty termíny jsou skutečně nabité a myslím, že se nám takto podařilo dosáhnout nejlepšího možného kompromisu. Dobře, moc všem děkuji. Chtěl bych jenom všem připomenout, že ve tři hodiny přesně musíte být zde, protože tady bude komisařka Gagan McQueen. Budeme se bavit o inovaci, o veřejných zakázkách, takže prosím, buďte zde včas.